I think we can start. Myslím si, že bychom mohli začít. Vážené dámy a vážení pánové, milé kolegyně a milí kolegové a milí odborníci, kteří přišli mezi nás na toto slyšení. A je to slušení, jak udržet Evropu na prvním místě, výzvy pro evropský cestovní ruch a reakce. Na ně eh, Spravodajka je Izabela de Monte. Já bych nejdříve chtěl připomenout všem řečníkům, že mají k dispozici pouze sedm minut na svou prezentaci. Jedinou výjimkou je pan Ortud, který jako hlavní řečník má k dispozici 10 minut. Máme velmi naplněný program a proto máme toto časové omezení. Prosím tedy všechny řečníky a kolegyně a kolegy, aby dodržovali řečnickou dobu a tak mi pomohli provést podle plánu toto důležité slyšení. Nejdříve dávám slovo mm, paní Izabele de Monte, která je zpravodajkou. Prosím. Děkuji. Já eh, ještě jednou děkuji všem spoluzpravodajům, všem referentům, kteří se dnes dostavili mezi nás. Tento den bude důležitým dnem pro turistiku, pro cestovní ruch, v kterém v celé Evropě. Zřídili jsme také pracovní skupinu, máme koordinátora a nyní jsme eh, se chtěli zorganizovat tak, abychom se mohli podrobná tímto tématem zabývat. Zpráva poskytne jakýsi politické nasměřování pro cestovní ruch v Evropě a půjde také o to, abychom posílili eh, politiku cestovního ruchu na evropské úrovni. Dnes půjde zejména proto, abychom popřáli sluchu všem odborníkům, abychom tedy eh, dokázali zapracovat eh, veškeré vaše návrhy, podněty, tak, abychom měli skutečně efektivní zprávu. Proto je důležité, abychom se zaměřili na málo věcí, které budou jasné, abychom si tedy jasně zvolili priority. A chci ještě zmínit toto. Cestovní ruch je oblast, kde má jí velkou roli národní a regionální kompetence. Proto je tady důležitá koordinace. Koordinace mezi členskými státy a myslím si, že je nezbytně nutné, aby fungovala také spolupráce a byla zlepšena spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, protože toto je ještě slabé místo. Jde o tento cíl. Potřebujeme vytvořit prostředí, které bude podporovat další rozvoj oblasti cestovního ruchu tohoto sektoru. A chci podotknout, že cestovní ruch je třetí největší ekonomický sektor v Evropě. Má 12 zaměstnanců, velká část hrubého domácího produktu pochází z cestovního ruchu. Je to tedy velice důležitý sektor. A navzdory let krize, dokonce cestovní ruch narostl o několik procentních bodů. Nezávisle na ekonomických faktorech je třeba také ale připomenout i faktory sociální, zejména malé a střední podniky v oblasti cestovního ruchu. E, o ty jde a jde také o okrajové regiony, tedy nesmíme se zaměřovat pouze na velká městská centra. Cestovní ruch by měl být vždy takový, aby byl skutečně kvalitní. Investice do cestovního ruchu znamenají také investice do regionů a také do... Ob... My zde na výboru pro dopravu dobře víme, že sociální dumping je realita. Proto je třeba dbát také tohoto aspektu. Tedy pokud se bude investovat do cestovního ruchu, tak tyto investice musí jít do regionů. A také do specifických sektorů v oblastech. To je velká výzva. V dnešní době, že se oblast cestovního ruchu velice rychle rozvíjí, je to dynamická branže. A čím dál tím více máme co dočinění s masovým turismem. Ale existuje také odborný cestovní ruch, kulturní cestovní ruch, zdravotní cestovní ruch, sportovní cestovní ruch, ale také náboženský cestovní ruch, okružní plavby a tak dále. Já bych tady mohla uvést ještě celou řadu dalších bodů. I veškeré. A máme tady tedy různé typy nové poptávky a je tedy e, třeba zareagovat odpovídající nabídkou, abychom zůstali konkurenceschopní nejen v Evropě, ale i celosvětově. Na závěr ještě toto. Digitalizace turistiky, digitalizace cestovního ruchu. Internet je tady zásadním tématem na v trhu, s cestovním ruchem, je třeba to uh, tento aspekt spolu zohlednit. Na druhé straně cestovní ruch je velmi volatilním průmyslem, což je třeba také zohlednit. A nesmíme zapomínat na to, že cestovní ruch vždy závisí také na imiči určité oblasti či země. A tato image se vytváří také prostřednictvím internetu. Jak tedy můžeme v Evropě podporovat cestovní ruch, abychom měli udržitelný cestovní ruch? To není žádné nové téma. Je třeba mít udržitelný, odpovědný cestovní ruch. Není to nové téma, jak jsem ji řekla, a je třeba, abychom se nyní podívali na to, co již v této oblasti bylo dosaženo. A dále zvířata. I na ty je třeba brát ohled, protože někdy uh, Eh, abych to tak řekla, se vykořišťují i zvířata. A dále eh, okružní platby jako možnost pro podporu růstu a zaměstnanosti. Jsem velice ráda zapracovat veškeré podněty a nápady, které dnes se objeví na slyšení. Děkuji předseda, děkuji a nyní má slovo zástupce komise. Děkuji pane předsedo a dobré odpoledne všem. Jak slyšíte, nemám hlas v příliš dobrém stavu, takže nevyčerpám ani těch deset minut a myslím, že stejně je lepší, vzhledem k tomu, že je to slyšení, si opravdu poslechnout odborníky a ostatní členy výboru, eh, protože se jedná o sdělení informací a výměnu názorů k těm eh, bodům, které máme na pořadu jednání. Já bych jenom rád zopakoval pro ty, kdo tady nebyli na konci ledna, znamená, že chystáme eh, poměrně podrobný akční plán na základě osmi priorit, které eh, zjistila komise a bylo to projevu v Madridu na konci ledna. Z těchto osmi priorit tři jsou předmětem i dnešního slyšení a panelové diskuse, takže nebudu o tom moc hovořit. A těch dalších pět bych rád připomněl, že tam děláme něco podobného. Připravujeme totiž eh, více prvků, abychom pomohli Eh, připravit prezentaci komisaře. Bude to na Evropském formu, což bude 17. a 18. září v Lucemburku. A bude to eh, dopodrobna vypracovaný akční plán k těmto bodům. Rovněž eh, chystáme prozatímní konzultace s členskými státy a také s turistickým odvětvím, se zástupci soukromých subjektů. Myslím si, že dnešní slyšení přichází právě včas, protože doufám, že nám to dá další náměty, k nímž nepochybně přihlédneme, až budeme připravovat další diskuse s veřejnými i soukromými subjekty na i e, regionální a místní úrovni. Plus tedy k těm třem prioritám, které máme na dnešním programu na, na panelech a plus prochází tedy eh, provádění eh, sdělení, které bylo přijato příští, při, eh, minulý rok a týkalo se pobřežní a námořní turistiky. My teď s různými odbory komise pracujeme na tom prvním, jestli si vzpomenete, tak to byla eh, snaha komise pokud možno co nejvíce zjednodušit regulatorní a administrativní rámec, který se vztahuje na podnikání v turistice. Nejenom, že začneme eh, těmi částmi legislativy, které se tomu týkají a které maj, jsou evropského původu, ale pak je tady řada také e, různých administrativních praxí a regulatorních opatření na státní, regionální a místní úrovni. Chceme motivovat členské státy, aby se podobným způsobem snažili zjednodušit e, E, tuto práci na národní a regionální úrovni. My se nejprve zaměříme na dvě oblasti, které se týkají ochrany spotřebitele, příslušného AKI je k tomu několik směrnic a některé z nich už vlastně Eh, se mají zapracovávat do pracovního programu, v tomto případě DG Just. Možná, že budeme také s dalšími našimi kolegy uvažovat o dalších citlivějších otázek. Týká se to daňových iniciativ na evropské úrovni. To už je těžší, protože to vyžaduje jednomyslnost na evropské úrovni a daleko výraznější kompetence jsou samozřejmě na národní úrovni. Třetí iniciativa z těch osmi je aktualizace a zvyšování kvalifikací a kompetencí všech pracovníků v odvětví turistiky. Spolu s DG pro zaměstnanost připravujeme komplexní iniciativu k zaměstnatelnosti v tomto oboru a samozřejmě konkrétně se to týká tedy turistické, eh, turistiky, jazykové dovednosti, digitální a všechno, co se týká kultury a eh, co s tím je spojené? My i nadále se scházíme se zvláštním eh, poradním sborem, který byl vytvořen, aby se podpořila turistika a aby se eh, podpořily také výměny mladých a starších, naopak turistů, eh, ve, mimo hlavní turistickou také sezónu. A také se ukázalo, že eh, některé další státy mají zájem na těchto iniciativách, které se týkají nízké turistické anebo středně, střední turistické sezóny. A na poslední schůze Task Force tohoto výboru TRAN se hovořilo také o šesti společných akcí a týká se to zlepšování intermodality a konektivity turistiky všech činností, eh, které jsou spojeny s turistikou a cestováním vůbec. My stále více nazíráme na turistiku, nejenom jako na to základní turistiku, ale jak to vůbec souvisí s celým hodnotovým řetězcem spojeným s cestováním vůbec. Myslíme si, že je důležité zjistit, co by se dalo podnikat minimálně na evropské úrovni a pokud to bude nutné i na národní a regionální úrovni, aby se intermodalita a konektivita posílila. A to zejména u těch více okrajových destinací v Evropské eh, unii. Na periferii začínáme jednat s kolegy i DG Move a myslím si, že i tento výbor by to měl pokládat za prioritní, protože tady se jedná o docela přirozené vazby mezi těmito dvěma typy politiky. A poslední, tom, což není na tomto programu, je to úplně poslední, a to je zlepšení řízení všech oblastí, všech věcí spojených s turistikou v evropských institucích, ve státních institucích, v rámci evropského turistického odvětví. Jedná se o podporu širší posílená spolupráce v rámci odvětví a mělo by se to týkat nejenom eh, těch klíčových činností tohoto odvětví, ale i v těch odvětví, které s tím souvisí a které jsou důležité pro udržitelnou turistiku. Týká se o kulturu, o eh, dopravu, gastronomii, módu a všechny podobné eh, zpřízněné typy činností, protože musíme na to nazírat jako na celek. A takto přistupujeme v rámci nového, eh, růst, nového plánu pro růst, eh, k tomu přistupujeme, abychom měli celý takový hodnotový řetězec. A tuto osu tedy propagujeme. A také zcela souhlasím s tím, co řekla právě Izabela de Monte. Totiž opravdu si myslíme, že se musíme více snažit, abychom měli lepší eh, a efektivnější společná veřejno a pra, soukromá partnerství mezi evropskými veřejnými institucemi a soukromými mm, subjekty na evropské i národní eh, úrovni. Týká se to několika oblastí a doufám, že se toho dotkneme i v rámci druhého a třetího panelu. Jedná se o společnou propagaci Evropy. My si totiž myslíme, že tady se dá dělat celá řada věcí eh, v duchu spolupráce mezi veřejno, veřejnými a soukromými partnery, aby se zvýšila jaksi viditelnost Evropy ve třetích státech, abychom lépe a společně eh, propagovali evropské eh, turistické produkty a abychom tak přispívaly k udržitelnému růstu turistických činností v Evropské unii. Jak vidíte, ušetřil se minutu a půl. Možná, že ještě později se vyjádřím eh, k některým eh, mm, prezentacím a výměnám názorů tady. Děkuji, samozřejmě vám přejeme mnoho úspěchů a mně se to líbilo. A nejdřív, než se dostanu k prvnímu panelu, tak bych rád ještě oznámil, jaký bylo rozhodnutí koordinátorů z dnešního dopoledne. Koordinátoři schválili nominaci eh, designovaného eh, evropského eh, koordinátora, schválili tedy pana Pavla Vojčechovského. Pokud do dnes do 18.30 nedostanu žádné námitky k tomuto zvolení, tak toto rozhodnutí jménem výboru pro rozpravu sdělím předsedovi Evropského parlamentu. Tak to bylo pouze pro vaši informaci a dostáváme se k našemu prvnímu panelu, což je digitalizace malých a středních podniků a sharing, sharing economy. Je třeba toto přizpůsobit. Tady máme tři hosty. Nick Hola, který bude mít slovo jako první a je ředitel Digital Tourism Think Tanku. Děkuji, je mi velikou podstou eh, tady moc dnes hovořit a spodvět si s vámi poznatky. Začnu tím, že eh, poskytnu takový krátký úvod a budu respektovat časový limit sedmi eh, minut. Mm, jsem Svia Media, jsme takovým malým podnikem a začali jsme v roce 2013, byla to iniciativa Digital Think Tank a myšlenka, která se zatím skrývá, je dát dohromady lidi z tohoto průmyslu, tak aby se vyměňovali poznatky a zkušenosti o digitálním marketingu. A to mnoha způsobů způsoby. Máme různé akce, máme tady takové vlajkové eh, akce v průmyslu, kde si lidé sdílejí své zkušenosti z této oblasti. Také jsme eh, dělali takové live streamingové aktivity nedávno. Byla taková pilotní iniciativa pro Evropskou komisi, eh, tak abychom posílili digitalizaci malých a středních podniků v sektoru cestovního ruchu, řadu klíčových diskusí v různých odvětvích. Věnujeme se různým hlavním tématům a děláme analýzy a výzkum. Takže když se podíváme eh, na, na dnešní situaci, eh, eh, když se podíváme na dnešní téma, tak um, je tady revoluce, která se odehrává v oblasti cestovního ruchu. A tato revoluce mm, ta je hlavním výzvou pro podniky. A podíváme-li se na to eh, ze strany, z očima tří hlavních pilířů. Eh, jsou takové tři eh, různé oblasti. Na levé straně máme posílenou spotřebu a to je veliký posun ve směru ke spotřebitelům, kteří mají stále více kompetencí a jsou zmocněni tím, že mají digitální technologie. To jsme jsme už zažili mm, poslední léta, tady se objevily nové zkušenosti a e, například e, Expedia, to jsme zažili v poslední době, ukázalo se, že to bylo velice, mělo jako nebo negativní situace a teď to součást, je také součástí dnešního téma, e, takzvané sdíle, ekonomika sdílená, která může být disruptivní. Toto je veliká výzva pro podniky a je to něco, co průmysl a také ti, kteří jsou zodpovědní politice, musí vědět, aby věděli, jak, by mohou, jak mohou intervenovat. E, druhý aspekt jsou takové milníky pro nové generace technologie, je součástí každodenního života a e, očekávají, že celý ten cyklus cestovní bude úplně digitalizován, očekávají, vyvolávají interakci a to v, v každém slova smyslu od naplánování cesty po eh, zkušenost touto cestou a to všechno probíhá digitálním způsobem. A třetí pilíř, ehm, to je to, čemu říkáme service design a to je skutečně způsob, jak ehm, ehm, vytvořit, řídit biznes, kdy tady máte služby pro naše zákazníky, to je předmětem, to je v centru pozornosti a pak je důležitá technologie jako servis, to je klíčem takže tyto dvě bublinky tady ještě chybí, ale já to hned vysvětlím, co byste vidět měli. Na levé straně máme e, cestovní ruch a podniky s ním spojené a myslím, že je důležité diferencovat mezi biznesem, cestovním ruchem jako hotely, e, ubytování a podobně. Na straně druhé jsou technologie a distribuce, jako třeba globální distribuční systém, IT systémy a nové technologie, protože e, obojí vyžaduje velmi rozdílná řešení a Tady ta třetí bublinka není vidět, takže to vysvětlím, o čem tady hovoříme. Když se podíváme eh, na eh, eh, stále větší konkurenceschopnost a co tady nabízíme v Evropě. Máme tady z pohledu podniků, je tady celá řada klíčových příležitostí. Já jsem to oddělil do tří zase klíčových pilířů. Jednak tady máme eh, podniky eh, na národní úrovni, eh, to působí velice účinně a mm, máme tady sítě pro podporu podniků, jsou tady malé podniky, které se stále expandují, rostou a které mají celou řadu aktivit od mentoringu, coachingu, rozvoje dalších poznatků kvalit a dovedností. A druhá věc je výměna poznatků. To je něco, co my jsme dělali, vytváříme fora pro výměnu osvědčených praxí a zkušeností. To je velice důležité pro malé podniky v oblasti cestovního ruchu. A třetí aspekt e, to je takzvaná digitální transformace. A je tu potřeba um, máme jiný slide. Um. Máme tu i pdf -ko. Do you want me to continue? <coughs> I can, I'm happy to continue. Jsem rád, že mohu pokračovat. Třetí klíčový aspekt, který byl tady zdůrazněn na těch slajdech, to je to, o čem se hovoří jako digitální transformace. A to je potřeba toho, aby podniky zcela transformovaly, přeměnily to, jak fungují, jak musí se zvážit důležité aspekty eh, spojené s digitalizací. A eh, před eh, pár Týdny jsme vedli diskuzi, kterou organizovala Evropská komise no, o podnicích, o vícegeneračních, jsou to rodinné podniky, kdy Ehm, vlastně v mnoha případech je to skutečně velkou příležitostí pro mladou generaci, aby do tohoto biznesu něco vnesla, ehm, než by to byl zvolen přístup ze zhora dolů. Dalším aspektem, když se soustředíme na tyto distribuci technologie, a tady vidíme ehm, obrovský, soustředíme se na data, data která se dávají k dispozici veřejně, nové technologie, podnikatele se na to mohou podílet a e, to je takovou novou hybnou sílou pro nové příležitosti v cestovním ruhu. Tak také eh, podnikatelství, velice důležitá oblast eh, kde Evropa může soutěžit eh, v globálním měřítku a to velice účinně. A třetí aspekt distribuce technologií je inovace a důležitost inovací. A samozřejmě celý sektor cestovního ruchu má celou řadu unikátních příležitostí. Známe řadu z nich. Sezónnost je jeden z aspektů a také rozložení turistů v rámci jedné destinace. Technologie a inovace mohou být velice úspěšnou eh, pákou a vlastně vytvářejí nová řešení, ehm, tak abychom mohli dostat k hlavním výzvám v cestovním oblasti cestovního ruchu. Máme to shrnout. Podíváme se na to, jaké máme šance a jaké jsou potřeby a priority ehm, ve vztahu k politice cestovního ruchu v Evropě. Eh, tady musíme eh, oddělovat mezi ehm, cestovním ruchem a distribucí technologie. Z hlediska podniku je to potřeba větší podpory tohoto podnikání a mm, když se to, podíváme na to, co jsem řekl na začátku, je důležitá, je daleko větší koordinace na evropské úrovni a i na evropské úrovni eh, eh, musíme eh, podporovat to, co se děje na, národní, na úrovni národní, to znamená lepší komunikace. A e, dále, aktivity komise e, mohou být velice e, účinné a mohou takto oslovit podniky, kterých se to týká. Co se týče výkonnosti, tak si myslím, že je povahou, povahou těchto změn, o kterých hovoříme v cestovním ruchu, je znovu přehodnotit, jak vlastně tuto výkonnost poměřujeme, co se týče programů a jednotlivých iniciativ. A třetí aspekt, když sledujeme podniky, je to potřeba se podívat na takové komerční aspekty. A v neposlední řadě z hlediska data, distribuce technologií, je to potřeba inteligentnějšího řízení, co se týče sdílené ekonomiky a regulace. A určitě je pravda, že v mnoha případech eh, eh, tady eh, musíme uspůsobit dané regulace, tady to musí být účinnější, ale to se musí udělat racionálním, rozumným způsobem a určitě ostatní řečníci se toho ještě dotknou. A zároveň bychom měli přemýšlet o dalších kompetencích, jak dát moc, jak uschopnit technologie další, než aby byly jenom pře, aby byly překážkou. A E, také musíme sledovat ekonomické e, dopady, e, před kterými mohou stát podniky, které začínají. Jsou tady takové huby a komunity po celé Evropě a toto je určitě dobrou příležitost, jak mohou tyto podniky soutěžit třeba se Spojenými státy. Konkurenceschopnost. A Evropa má unikátní, autentické produkty, které může nabídnout. A toto se má často velmi lokální povahu, ale myslím si, že bychom se měli podívat na to, jak bychom to mohli posunout na úroveň globální. To znamená síla to síla našich produktů znamená, aby se to dostalo více na globální úroveň, aby se zvýšila konkurenceschopnost Evropy. Tak to byly závěrečné poznámky. Je mi líto, že jste neměli tyto slajdy k dispozici, ale doufám, že bude možné to, eh, vám to přeložit. Děkuji. Právě jsme se doslechli že to bylo tím, jakým způsobem to bylo předloženo. Ty ostatní slajdy by měly fungovat, takže uvidíme. Dalším řečníkem je Juan Jesus Garcia, senior advisor Industry Affairs Amadeus. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo. A děkuji také za pozvání k této důležité iniciativě. Nejprve mi dovolte, abych velice stručně představil eh, naši společnost. Hovořím za Amadeus. A Eh, vidíte, že tam je napsáno vzrozeno digitálně, bo digital. Je to už eh, eh, evropská společnost, firma, která existuje 20 let a která vypr- vy- ne, vypracovala technologii pro odvětví cestovního ruchu. Jsme při- přítomně ve 195 zemích a vyvíjíme digitální řešení, takže doufám, že to bude i zajímavý vstup do dnešní diskuse. Budeme hovořit o digitálních zkušenostech, které máme. Já se snažím strukturalizovat prezentaci tak, abych dodržel těch 8 nebo 7 minut. Nejprve bych chtěl něco říci pozitivního a konstruktivního. Digitalizace tady je. Turistické produkty ze své podstaty jsou digitální, čili jak my dnes prodáváme, jak prodávají cestovky, jak se distribuují, jejich produkty jsou digitální. Když se podíváme na eh, velký počet eh, studií, nejenom soukromých, ale také dobré na studie, které si zadala Evropská komise nedávno, tak vidíme, že digitalizace už opravdu existuje. Proto je to pozitivní signál příležitosti, zejména pro malé a střední podniky. Je třeba, aby naléhavě si aktualizovali a zvyšovali koncept, kompetence, aby měli lepší přístup na trh. Protože digitalizace znamená, že firma má přístup na do globální globální trhy, na jednotlivé segmenty, nové turistické segmenty. Určitě můj kolega potom bude hovořit o nových segmentech, které zcela soustavně rozvíjejí digitalizaci a tudíž takto se šíří jejich produkty. A znamená to také lepší možnost pro vstup nových hráčů. A za druhé mm, bych na začátku chtěl uvést, že digitalizace není samoučelná. Je to prostředek, aby turistické eh, cestovky, aby mohly být konkurenčně schopnější. Jak můžeme pomáhat eh, zvyšovat eh, konkurenční schopnost malých a středních podniků? Tady vidíme takovéto čtyři možnosti, které si myslíme, že jsou důležité, aby se zachytily nové dynamické trendy, které se rozvíjí v digitálním prostředí. Myslíme si, že cestování bude daleko propojenější. Tady už se hovořilo o tom, co myslíme konektivitou, totiž eh, evropští a globální zákazníci by určitě chtěli mít větší možnost propojeného cestování, aby, to, um, aby tedy bylo cestování od dveří ke dveří. Týká se to i jednotného výdaje jízdenek. Personalizace, co tím myslíme? Máme na mysli, že existuje mnoho prvků a informací v tomto systému systému a je důležité, aby malé střední podniky měly možnost custom, eh, personalizovat produkty, šít je na míru svých zákazníků. A paní eh, zpravodajka už o tom hovořila, že přecházíme teď k takovému to osobnějšímu prostředí spolupráce. Zase kolegové o tom budou hovořit. Udržitelnost nejenom z ekologického a sociálně odpovědného, ale i ekonomického hlediska. Jak můžeme zařídit, aby byl udržitelnější rozvoj malých a středních podniků. Nová dynamika znamená nové výzvy a nové příležitosti. Pokud eh, eh, chcete, všechno to představeno je nové příležitosti. Já bych se zvýšil, zmínil o zvýšené eh, hospodářské soutěži. Máme co dělat s velice konkurenčním prostředím a nová digitální hráči přicházejí do velice konkurenčního prostředí. Konkurenty jsou velké subjekty, zejména pokud jde o rezervační proces, ale zároveň je tady příležitost pro další spolupráci. A například u nás ve Španělsku máme i velké, i malé cestovky, které často vlastně spolupracují a učí se. Ti eh, velké mají například větší možnost exportu, internacionalizace svých produktů a ti ostatní se to učí. Uh, a já bych také chtěl zmínit dobrou studii, která se týká nízkého přijímání informačních technologií, ale myslím si, že to je zatím velice nízké, na nízké úrovni z různých důvodů a to se musí rozvíjet. A chtěl bych eh, vyvážet tyto příležitosti, ale zároveň nebezpečí. Digitální znamená, že každý je vystaven tomu, co je globální, ať už to znamená něco dobrého nebo ne tak dobrého. A eh, je, je možné se rychle, no, jako fast trackem, dostat na mezinárodní trhy a tam konkurovat. A můžete tedy být úspěšní všichni kdekoliv a jak toto všechno pro vás? Tím se vracíme k otázce, která zazněla v této iniciativě. Jak můžeme zařídit, aby Evropa v digitální prostředí byla destinací čímo, číslo jedna? A můj předposlední slide eh, poskytuje některá ehm, základní doporučení politické. Tři oblasti. Za prvé, Myslíme si, že je třeba také zařizovat pobítky. Eh, a je to například inteligentní financování. Tím inteligentní myslíme soustředěné na transformaci, digitální transformaci. Tady uvádíme také příklady, s nimi jsme měli co dělat. Propagace digitální turistiky je tady iniciativa, kterou provádíme eh, v rámci eh, s iniciativu 2020. Já se k tomu pak ještě vrátím. A pak jde o to, jak můžeme zařídit kontinuitu těchto iniciativ, jak můžeme standardizovat produkty tak, aby se integrovaly do digitálních proudů, které probíhají dnes eh, co do prodeje pak. Takže důležité je vytvářet pobítky a tak, aby digitální řešení se přijímala, aby se prosazovala a jak můžeme v tomto pomáhat, to je otázka. A zase si myslíme, že sponsorství a financování je důležité. Jde o to také, jak tedy podporovat digitální iniciativy. To ještě, ale jak z toho vydělávat peníze. Ty dva cíle musí být kompatibilní flexibilní. Druhá vrstva činnosti. My si myslíme, že je možné eh, eh, jak si být sponsory, podporovat malé a střední podniky. Evropská unie je určitá značka, která je uznávána, tudíž je může jaksi sponsorovat před tváří světa eh, malé a střední podniky. A tady je třeba často hrát eh, konkrétnější a aktivnější úlohu i mm, ve spolupráci mezi malými a středními podniky a velkými podniky. Zase se jedná o veřejné a soukromé subjekty a jejich spolupráci, abychom vytvořili takový ekosystém, kde by bylo možné spolupracovat a inteligentní regulování. Zase eh, soukromý sektor je, určitě potřebuje, abychom se zaměřovali na základní principy, aby se totiž tady pokud možno věci nepřekrývaly, aby byly vytvářeny rovné podmínky, aby to bylo neutrální. A to je poslední slide. To je jenom určitě určitý příklad, eh, mobilní platforma, která umožňuje globálním zákazníkům přístup k systémům eh, přes prostřednictvím mobilních aplikací. A eh, je to dobrý příklad takové iniciativy mezi veřejným a soukromým sektorem. Jedná se vlastně o to, že dáváme dohromady, ale zaří, teď jde o to, jak to zařídit, aby toto bylo udržitelné a kontinuální. Děkuji. Panel... Děkuji a nyní poslední řečník tohoto panelu, to je Marko Torogrosa, Managing Director European Sharing Economic Coalition. Prosím, máte. Hezké odpoledne, děkuji za pozvání. So, how did we get here? Jak jsme se sem dostali? Já myslím, že všichni rozumíte španělsky, to jsou zprávy z minulého týdne z mm, světové výstavy cestovního ruchu v Berlíně. Dovolte mi, abych mm, začal definicí, co vlastně znamená e, ekonomika sdíleného turismu. Tady e, ekonomika má důležitý, důležitou pozici a to nebude asi překvapením pro ty, kteří e, znají cesto, oblast cestovního ruchu, protože to je sociální zkušenost a je dočasná co do své povahy. Takže to je Eh, více než jen, že by se lidé nepřímo vzájemně propojovali, aby měli dočasný přístup k některým věcem. Pro některé, některý z vás tady rozpoznají podniky, které začaly eh, fungovat. Hodně se tady mluví o eh, Google, surfování, ale je pravda, že je tady stále větší pohyb. Mm, jde o, to, o více než jenom o dopravu nebo ubytování. Takzvaná sdílená ekonomika je teďka zakořeněna do čtyř klíčových prvků eh, celého cestovního ekosystému. Začneme otázkou, jak se tam dostat. To je první eh, kolonka. Eh, carpooling, nápronájem auta nebo sdílení parkoviště u letiště, anebo dokonce sdílení člunu nebo soukromého letadla. To všechno znamená sdílená ekonomika. Další otázka, kde zůstat? Můžete být v něčím domě, můžete spát na něčím gauči, můžete si pro pronajmu vlastní pokoj nebo byt nebo jenom příležitostně a nebo um, někde v centru města nebo u jezera. A zase všechno je dnes možné, kde jíst. Um, vidíme, že tady místní lidé připravují místní jídla a um, přizvou neznámé hosty, aby se s ním o jídlo podělili. Jsou to lidé, kteří přijdou a sdílejí s vámi pětichodové jídlo ve vašem bytě. Co dělat? Když si zvolíte destinaci a čekáte v nějakém informačním centru, proč byste se nenapojili s někým, kdo je je místní a kdo vám doporučí, kam máte jít a na, na co se máte podívat. Nebo dokonce nejlepší je si najmout soukromého guida, který vám ukáže um, věci, o kterých vědí jenom místní. E, takže e, zase jsou tady různé platformy pro toto. E, jedním ze znaků takové sdílené ekonomiky je to něco, co ale nazrává Ehm, jde to soustředit se na celou zkušenost ehm, cestování. Máme tady eh, různé platformy a je to celá řada malých a středních podniků, které se točí kolem toho, to, obě, na této oběžné dráze. Dnes všechny služby hotelů vlastně mohou být poskytovány eh, ehm, doma. Je tady takový vrátný nebo vr- recepce, jedno z takových center, se jmenuje Key Cafe, to je do, na tom cyklu, na tom kruhu tady dole. Tady je takový, takový pick-up point, ten eh, hm, host si tady vyzvedne klíč, Babiše, když zrovna ten vrátný recepční je mimo. Mm, takže vidíte, že to je takzvané korporátní cestovní aktivity. A už se tam dostáváme. Mm, máme takzvané srovnatelné platformy jako tato, to je takový mix mezi LinkedIn a MBMB. Um, teď nějaká doporučení. Right, this is a long slide, so... Toto je dlouhý slide, takže se nebudu tolik eh, koncentrovat na všechny tyto body. Doufám, že se na to můžete podívat později. Hlavní věc je, že eh, cestování nebo cestovní ruch a nebo sdílená ekonomika obecně má v sobě potenciál stát se něčím víc než jenom takovým eh, trhem okrajovým. Ale jsou to otázky kolem legálnosti. Někteří říkají, že to jsou aspekty, které nejsou tak relevantní, ehm, protože se celá tato oblast legitimizuje a stává se součástí mainstreamu a že je to ekonomika, která přináší ehm, ehm, přínosy a přínosy Dovolte mi, abych tady uvedl něco kontroverzního. Podívejme se na reakci z tradičního průmyslového odvětví na tyto výzvy. Číslo jedna. Někteří popírají existenci tohoto, této oblasti, někteří dokonce vedou válku. A za třetí, někteří partneři a, um, um, pochybují o těchto sdílených platformách. Dovolte mi, abych se soustředil na třetí věc. Proč by hotely měly si vytvářet vlastní peer-to-peer -peer platformy? Mohou totiž vytvářet zvláštní služby a přicházet s přidanou hodnotou pro zákazníky. Ehm, mohou třeba brát provizi eh, za určité služby a je takovou osvědčenou praxí eh, tohoto partnerství, jako to vidíme na hotelu Marriott. Ehm, tady má partner takovou oblast, takovou je to vlastní, eh, vlastní oblast a může tady nabízet mm, v Marriottu hotelové pokoje. A to je taková pokročilá forma. Hotely samotné to mohou ještě e, usnadnit, e, mohou nabídnout soukromé lokace. A já tady udělám takovou prognózu. Brzy e, budeme mít celé hotelové společnosti, které přijdou s vlastní verzí RMB. To znamená, nezapomeňte na to. A ještě bude příklad, je to taková foto, toto je fotomontáž. Doufám, že nikdo není tady z Mariotu takže mě nezažalujte. Marriott nebo Hilton nebo jiné eh, hotely by určitě eh, potvrdili eh, takové, že v rámci home sharingu, že jsou tady klienti, kteří mají vysoké požadavky a které se mohou může se ubytovat tady. tady. Jsou tady vrátní, recepční, jsou tady služby, uklidové a podobně. A Ehm, majitel tady eh, přivímá hosty, eh, hosti vypozbírají místní zkušenosti v takovém, v takovém eh, bytě, který má určitou značku a Marriott z toho má příjmy z těchto transakcí. A zase několik doporučení od našeho zpravodaje. Mm, je to dlouhý slide, takže nebudu probírat všechny body. Některá z těchto doporučení jsou z nezávislého studie, kterou zadala britská vláda nedávno. A chtěl jsem se jenom soustředit na první bod snad, eh, to je to, co říkal také Nikolas, ehm, to jsou rovné hrací podmínky ehm, a další inovace. Podniky, které tady začínají, by měly hrát podle stejných pravidel jako velké podniky, měly by tady být férové podmínky, ale určitá, musí, měl by se to umět poměřovat, ehm, když se jsou tady malé střední podniky v rámci této sdílené ekonomiky, protože nesmíme zapomínat na to, že ne každý je, e, pracuje v rámci BNP. Jsou tady určité eh, eh, testy, provádějí se posouzení dopadu, tak aby malé střední podniky mohly, aby jim bylo z nich sejmuto řemeno určitých eh, regulací, například když tato, tyto úpravy nebo regulace se týkají hygienických, bezpečnostních záležitostí. Jsou to některá města, která už tuto sdílenou ekonomiku posunula kupředu, například město Amsterdamu je v rámci Airbnb a ti také posílují, posilují, podporují takzvané home home sharing, um, také se vybírají určité poplatky od těch hostů a to je dobré i pro, jak pro obecní zprávu, tak pro hosty. A eh, tady máme úplně poslední slide, to jsou moudrá eh, slova jedné dřívější komisařky a jedné současné eh, komisařky. Vidíte Nelly Kroos, mm, ta je velice výmluvná. Říká, mluví se o tom o sdílené ekonomice, která je takovou eh, hybnou pákou pro to, abychom eh, znovu přeformulovali celou novou, eh, celou škálu nových možností a obcí pro turisty. Celý tento sektor se stal demokratizovaným, individualizovaným a inteligentnějším. A to všechno zároveň. Ovšem jsou tu pořád ještě překážky na této cestě a musíme zajistit dobré standardy a zajistit dobrou zkušenost, zážitek legální rámec. Takže to jsou ty úplně, úplně poslední doporučení. To je toto. Nezakazujme eh, sdílenou ekonomiku, protože to nebude fungovat. Eh, toto je Amerika v 50. letech mimochodem. Historie nás poučila, že zakazovat věci nefunguje. Eh, když lidé totiž nemají peníze, které potřebují, nebo chtějí dělat věci, které se jim líbí, tak vždycky najdou cesty, jak si vydělat více peněz a nebo jich utratit méně. Zakázat sdílenou ekonomiku to nebude fungovat, hm, ale hm, hm, píše se budou vytvářet tady nové trhy lidé, tady nebude existovat žádná kontrola, lidé nebudou platit daně a podobně. E, zakážeme BNB a lidé si budou pronajímat své byty přes eBay anebo podobné e, kanály. Takže mm, eh, musíme být obezřetní, eh, protože si víme, že sdílená ekonomika není dokonalá, ehm, ale měli bychom se pokusit eh, z toho něco vytěžit, protože je to řešením společnosti, by měli toto ehm, podpořit, ehm, tak aby sdílená ekonomika mohla být součástí formální ekonomiky, tak, že z toho budou profitovat spotřebitelé i zaměstnanci. A tady je naše iniciativa. Ehm, podporujeme eh, eh, různé eh, takový rámec, pro, tak aby sdílená ekonomika mohla dále prosperovat. Děkuji, jmenuji se Marko Toregrosa a můžete se na mě obrátit. Ja, vielen Dank. Děkujeme. Nejdříve těm děkuji tedy našim třem referentům a nyní máme diskusy, tedy odpovědi, otázky a odpovědi. Nejdříve vystoupí na dvě minuty stínový zpravodajové a potom další členové výboru na jednu minutu a pak budou mít naši referenti dvě minuty na to, aby zodpověděli dotazy. Máme velice naplněný plán, takže vás prosím, abyste dodrželi řečnickou dobu. A nyní má slovo první stínový zpravodaj. Zpravodajka, děkuji, pane předsedo. Já budu stručná, abych dodržela čas. Já se chci soustředit na digitalizaci a inovaci v našich produktech a také na sdílenou ekonomiku. Je to tedy sektor, který pracuje přes internet, je dynamický a mezi sebou kooperuje eh, a eh, je typický pro svou kvalitu a excelenci. Musíme se tedy přizpůsobit a internet má a měla by být platformou, která by nás zavede právě do této nové éry. Měli bychom tedy eh, jak si přizpůsobit turismus těmto novým výzvám, čím vám tím více máme společnost, která toto využívá a chceme, máme vytvořit tedy inkluzivní turismus, tak, aby například mohli cestovat i lidé s omezenou hybností. Eh, jak tady bylo zmíněno, jisté takovéto přístupy existují několik let, zakládají se na výměně služeb a produktů, ale v dnešní době se mnohé změnilo, celá společnost se změnila a takovéto typy digitálních platform skutečně zrevolucionovaly svět. Máme tady Uber, což je největší dopravní ehm, společnost, která nemá žádné dopravní prostředky, či Facebook, který ani nevytváří obsahy a přesto je obrovskou společností. Máme snad další obrovské světové platformy, například které se eh, zabývají ubytováním a přitom své vlastní ubytování vůbec nenabízí. To jsou tady tyto nové trendy, měli bychom se přizpůsobit takovýmto novým trendům, východ, výhodám, protože je důležité, aby společnost využila takovéto platformy. Měli bychom tedy vědět, jakým způsobem takovéto platformy můžeme využít, proto abychom podpořili veškeré regiony, veškeré lokality a všechny země. Já mám tady dvě eh, otázky, které se týkají právě sdílené ekonomiky. Existuje nějaké, existují nějaké statistické údaje, které se týkají sílené ekonomiky, jaké přínosy to má a jaké přínosy z toho by měl mít právě sektor eh, cestovního ruchu. Jak můžeme tedy zajištit otázky zdanění, konkurence, eh, ochrany údajů a vůbec bezpečnosti. A vy jste zmínili také otázku investic a další otázku, jakým způsobem například, a také otázku, eh, jak si toho, že naše populace stárne, já se ptám, jakým způsobem zajistit to, aby seniori nebyli jaksi výjimuti z tohoto nového trendu, trendu digitalizace cestovního ruchu. Děkuji. A dalším řečníkem je Kosmas Zlotovsky. Eh, děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych rád eh, upozornil na to, že pomocí digitalizace je možné výborným způsobem aktivizovat eh, i periferní oblasti pro cestovní ruch. To znamená eh, ty oblasti, kde eh, chybí dostatečná komunik- infra- infrastruktura ve smyslu komunikací a nebo turistiky, protože tím je možné používat digitální platformy a tudíž je tam větší přístup. A ty by měly být otevřeny právě pro tyto ještě, abych tak řekl, panenská území, která velmi často mají velký turistický eh, turist, eh, potenciál. Pak je tady ještě jeden segment, který je eh, mimořádně dobře vhodný pro sharing economy. A eh, myslím tím poutníky, církevní poutníky, tedy těch církevní poutě. To musíme také k tomu přihlížet. Ten next is Jozo Radoš. Děkuji. Další. Děkuji, eh, pane před, eh, eh, předsedo. Samozřejmě, že je třeba poskytovat také digitálním způsobem zajišťování ubytování. A co si myslíte, jak ten proces bude vypadat? Na to se ptám panelistů. A druhá otázka, do jaké mírny klasičtí Eh, poskytovatelé služeb se již začali adaptovat, přizpůsobovat na nutnost digitálního podnikání. Děkuji. Jako další máte se ten ovšem není přítomen. Takže paní Kelonen, prosím. Děkuji, děkuji. Já také položím otázku. No. A je to tedy otázka z mé strany. Následující. Co by bylo nejdůležitější v současné době, co bychom my zde v Evropském parlamentu mohli udělat, či respektive měli udělat proto, abychom přispěli k tomu, aby digitalizace pokračovala dál a aby se sdílená ekonomika mohla i nadále jaksi více zachopit právě v turismu. Děkuji a jako Další Jill Evans. Sorry. Thank you very much. Uh, Děkuji mnohokrát a ráda bych vám poděkovala za prezentace, protože všechny mě přišly velice zajímavé a byla jsem velice ráda, že bylo možné slyšet, eh, jak velice se zaměřujete na malé a střední podniky. Já zastupuji Wales a pro velšskou ekonomiku je cestovní ruch velice důležitý a základem tohoto odvětví jsou právě malé podniky. Na setkání se zástupci malých podniků eh, jsme slyšeli eh, právě nedávno obavy ohledně toho, jak dominují velké internetové stránce, pokud jde o rezervování a podobně. Čili ono je to potom těžké pro malé eh, cestovky, aby s nimi jim konkurovali, aby se o nich někdo dozvěděl. Proto já oceňuji, že tady zazněla výzva k, eh, k podpoře a přímo sponsor, sponsorství ze strany Evropské unie a konkrétně eh, Evropské komise. Proto bych se ráda podrobněji dozvěděla o tom, co by to mohlo v praxi znamenat, jaká opatření by se mohla přijímat. Také byla tady zmiňována udržitelná turistika a jaké to má různé aspekty z hlediska životního prostředí, ale také jsou tady ekonomické, sociální aspekty. Co je pro nás důležité ve Walesu a jistě i pro mnohé další, je i kulturní a jazykový aspekt. Velština není e, úředně uznaným jazykem na úrovni Evropské unie, ale je to úřední jazyk ve Walesu. A velice často takové e, podniky, které e, používají jazyk menšinoj, ale někdy to bývá vlastně většina nad v tom místě, tak mají potíže, když mají konkurovat potom na mezinárodní úrovni, tak snad by bylo možné i k tomu přihlednout. Děkuji jako další Luis de Grandes Pascal. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych nejdříve poděkoval komisi. Vy jste tady velice obezřetně zvažovali, kdy je třeba přijímat zákony či právní předpisy. Výborně. 95, tam se jedná také o zákaz harmonizace, to je velice důležité je důležité, aby byly zohledněny ty podniky, které skutečně jsou činné v ekonomice. Rády zmínil několik různých prvků zde na pódiu. E, zejména mne oslavilo to, co řekl pan Jesus Garcia a nyní k Amadeu. Ano, je to španělský podnik, i když je to globální podnik, a mně se to velice líbilo, já tam s mnohým souhlasím, je skutečně důležité být digitalizován, aby podnik mohl globálně obstát, jak v dobrých, tak ve špatných časech. Ovšem na to je potřeba jistá neutralita a tady otázka z mé strany, co to je vlastně loajální hospodářská soutěž. A není k panu Tore Grossovi. Vy chválíte velmi novou ekonomiku, to je výborné, je důležité, abychom i nadále mohli vyjíždět na venkov a tady máme nové komunikační techniky, internet, to, to vše um, otevírá skvělé možnosti, ale tady je třeba zmínit také ilegalitu a nekalou hospodářskou soutěž jednotlivých sektorů vůči těm, kteří platí daně. A toto je téma, kterému se musíme věnovat. A těch témat je celá řada. Například ve Španělsku se četná městna brání tomu, aby naprosto vlastně neprůhledné, pomocí naprosto neprůhledných kanálů byly zprostředkovány, zprostředkovávány pokoje na přeska, přespání pro turisty, protože je to obrovská konkurence hotelům. Takže tady je třeba mít správné normy, Komise samozřejmě nechce mít příliš mnoho legislativy, ale třeba by měla vhodnou a dobrou legislativu. Děkuji a nyní musí Anderson. Uh, Vítám toto slyšení a to, že se hlavně soustředíme na eh, digitální ekonomiku a důležitost její pro cestovní ruch. A eh, také, že sledujeme celý sektor malých středních podniků, ale eh, chtěl bych slyšet váš názor na to, do jaké míry veřejný sektor a může do toho zasáhnout. Zvláště mm, takové veřejné prostory, kde je Wi-Fi nebo dopravní systémy, protože všichni víme, že tady existují tyto platformy, formy pro sdílení. Ale když jste třeba turistou v nějakém cizím místě, tak často v Evropské unii se nám um, podaří um, pospírat roamingové poplatky, když nemáme volný přístup k Wi-Fi a nemůžete zjistit, co se děje a nemůžete zjistit, kam, jak se máte dostat tam, kam chcete. Amadeus, to je dobrá věc. Um, máme teda například zkušenosti v Getwicku a jenom krátká otázka na komisi. Co děláte pro to, abyste napomohli k lepšímu přístupu, aby ve evropských fondů eh, šly peníze do cestovního ruchu, protože mnozí lidé považují za velice obtížné získat přístup eh, k těmto prostředkům z Evropské unie. Toto je relevantní právě v oblasti digitální. Děkuji. Pan Boje další. Szépen elnök úr, én is üdvözlöm az előadókat, és miután tudom, hogy a politikusok nem... Ano, vítám eh, to, co řekli eh, naši eh, panelisté, politici na úrovni evropské, lokální, jenom sledují tendence, sledují digitalizaci. Takže proto mm, reagujeme příliš pozdě. Reagujeme na něco, reagujeme na věci, eh, které každodenně používáme. Mm, a proto je toto dnešní slyšení úspěch, úspěšné, protože tady mluvíme o digitalizaci. Eh, v prvním panelu ukazuje nám to, že alespoň eh, začínáme chápat, jak důležitá je tato oblast. Evropská unie je někdy docela pomalá. A jako Maďar Vím, eh, eh, jak mm, funguje Evropská unie za poslední deset let, mm, ale pokud zůstaneme tak pomalí, jako běžně býváme, tak mm, začneme pokulhávat za eh, digitálním světem. Já jsem položil otázku komisi z této oblasti a obdržel jsem odpověď, ale ta byla velice obecná a vlastně neobsahovala žádné konkrétní odpovědi o tom, co by komise chtěla podniknout pro to, aby napomohla digitalizaci v sektoru cestovního ruchu. Musíme se urychlit, musíme jednat teď. A jako soukromá osoba eh, vítám tyto nové služby, ale eh, jako zástupce určitého společenství a jako zástupce um, konkrétního sektoru, který musí dodržovat pravidla, která jsme tady my stanovili, uh, Eh, mám pocit, že mám nesu i zodpovědnost. Takže očekávání musí být obecná, ale musí být aplikovatelné stejné normy jak pro tradiční průmysl, tak pro eh, tyto nově vznikající podniky. Děkuji. Danke, wir müssen auch die... Děkuji. My také musíme dodržovat pravidla. Takže nyní kolegyně Klun. Děkuji, pane předsedo. Ano, eh, myslím si, že mm, eh, to byly velice zajímavé příspěvky a určitě eh, si uvědomíme, že tady je digitalizace, ještě zůstane, ať je to UBA nebo EBMI nebo i z pohledu spotřebitelů nebo těch, kteří používají tyto služby, to všechno pokračuje dále. A mm, zcela jistě souhlasím s tím, že bychom měli zajistit, aby tady byly rovné hrací podmínky jak pro tradiční provozovatele, tak ostatní služby, aby ty nebyly znevýhodněny toto je důležité, ale celkově eh, k otázce digitalizace. Eh, je to, eh, podporuje to malé střední podniky, protože malé střední podniky poskytují služby v oblasti cestovního ruchu. A je to otázka spíše na komisi, mm, myslím, že už to vyjádřili i ostatní. Jak podpoříme to, aby tady byla finanční, finanční prostředky pro malé střední podniky, tak aby malé střední podniky se mohly vybavit v tomto digitálním světě? No, no, e, určitě budou moci z toho profitovat potom. A i místní komunity se budou moci dávat mm, e, dohromady a budou moci poskytovat služby a vytvářet platformy. E, a myslím si, že potřebují pomoc a my bychom to podpořit měli. Určitě to něco přinese, když oni tuto podporu dostanou. Na to bychom se měli soustředit a otázka je, jak to udělat, abychom jim mohli pomoct. Danke sehr. Děkuji. A nyní mají eh, naši odborníci možnost zareagovat. Takže prosím. Eh, několikrát se tady opakovala otázka, jakou podporu bude poskytovat Evropská komise eh, malým a středním podnikům, aby se vyrovnali s těmito výzvami. Z našich zkušeností práce na místní, regionální i celostátní evropské úrovni je, že malé podniky potřebují trvalou podporu, něco, co je kontinuální. A eh, prostě to není pomoc, která by se děla všem. Musíme se podívat například na přípravu v oblasti kvalifikací a tady uvidíte, jak je to všechno složité, protože každý podnik je něco, něco individuálního a proto má i individuální problémy. Když si vezmeme jako příklad malých podniků ve Walesu, které mm, mají problémy s tím, aby byly schopny na rovnoprávným způsobem eh, konkurovat velkým, tak už víme, co budou potřebovat. Musíme najít takový diferenciační faktor, který by jim umožnil konkurovat. Nemusí být stejně velký jako konkurence. Vlastně ta velikost je jejich výhodou, ale je třeba je podpořit. A musíme se podívat, kde opravdu Evropská unie může dodat další hodnotu, do doplnit to, co tam je. A tady je třeba síť pro eh, výměnu zkušeností, pro mentorování a coaching po celé Evropské unii, aby se všichni mohli navzájem u sebe učit, protože všude jsou takové příklady eh, osvědčených praxí eh, nějak aspoň kous, rozkouskovaně. A je třeba, dejme tomu, využít toho, že někde je velice malebná krajina a mm, mají tam třeba dobré zkušenosti a je dobré je propojit s ostatními, kteří se zase mohou mnohému naučit. Děkuji. Juan Jesus. Děkuji a nyní Juan Jesus. Děkuji. Uh, Okay, there's been different eh, Tady zazněly různé poznámky a otázky, ale snad bych to mohl schrnout do dvou takových myšlenek, které mě napadají. Jak už říkal Nikolas, Um, je třeba uvažovat o praktických eh, věcech. Paní z Finska hovořila o eh, hlavních prioritách. My jako soukromé firmy vidíme, kde jsou výzvy a to je implementace toho, co je připravené. Myslím, že my, jako, eh, my dokážeme dobře vytvářet politiku, dělat výzkum, ale pok, až když dojde potom na implementaci, tak tady, myslím, jako Evropa zatím selháváme. A co můžeme změnit? Já samozřejmě nemám nemám žádnou eh, kouzelnou hůlku, jinak bychom tady ani nebyli. Ale napadají mě dvě věci k další úvaze. Všichni si musíme znovu revidovat vlastní úlohu. za opravdu umožňujeme digitalizaci. Počínaje Evropskou komisí. Měla by uvažovat, jak by mohla více přispět eh, k celému cyklu o definice po implementaci. Pak úloha členských států je určitě klíčová, eh, protože je to součást rovnice turistiky tady je určitá subsidiarita. Takže právě státy někdy hrají velice důležitou úlohu, protože někdy je to ten přístup i z hora dolů, takže i na národní úrovni je možné věci usnadňovat a také v soukromém sektoru je třeba mnohé dělat. A myslím si, že jsme viděli takové případy, kdy spolupráce mezi eh, veřejnými a soukromými subjekty funguje velice dobře. Kdy někdy úspěšně spolupracují i malé eh, podniky s velkými. I ty mohou mít aktivní úlohu. To je jedna úvaha. A pak eh, já tady hovořím vlastně za firmu, která je technologická, ale měl bych říkat něco jiného, ale naopak říkám, že digitalizace jako taková neznamená nic. Musíme ještě pomoci malým a středním podnikům najít spojení mezi digitalizací a mezi e, podnikatelskými cíly. Čili e, viděli jsme jinak skvělé digitální řešení, ale nepomohlo mi to, protože někde jsou výborné technologie, ale e, naši klienti někdy v podstatě nemají ponětí, jak tu technologii využít tak, aby zlepšili způsob eh, prodeje a marketingu konkrétního produktu. Takže tohle musíme pomoci vykrýt. A také jsme tady slyšeli, zaslechli otázky na otevírání se nových oblastí takových eh, pro turistiku, které zatím ještě nejsou cestovním ruchem zasaženy. A e, my máme tu čet, že jsme tady právě na výboru pro tu do, dopravu, takže právě jde o to, jak to propojit, jak propojit oblasti ve prospěch cestovního ruku. To se týká i těch deseti prioritních iniciativ. Tak Evropská e, komise prostřednictvím konektivity a propojení různých způsobů dopravy budeme moci podporovat turistiku vůbec a to bych také chtěl zmínit právě v souvislosti s digitálním prostředím Děkuji, ještě Marko Torek Rosa. Ehm, Několik věcí. První, zahovořili jsme i o dopadu, o e, výhodách sdílené ekonomiky. Máme problém s tím, jak najít výkonnostní kritéria a ukazatele, abychom to měřili. Ta sharing economy, ta funguje dobře v oblasti ekonomické a sociální, je to jednodušší například, e, ale je to také výrazné v oblasti sociální komponenty, sociální inovace z definice se samozřejmě ovšem těžko měří. A pokud, když to dojde, když do, přejdeme k třetímu pilíři, to už je e, životní prostředí, tak už je to trochu kontroverzní. Tady je takový ten návratový efekt, e, rebound, protože e, v sharing economy se hodně rozvíjí také levné cestování, což může vést ke zvýšeným emisím CO2. Sdílení aut je sice dobrá věc, ale zase to může vést k většímu provozu jsou aut a k větším emisím. Hodně, já jsem také mimo jiná generálním eh, tajemníkem organizace mikropodniků. A pokud jde o rovné podmínky pro všechny, o, kte, o čemž tady hovořili všichni i z auditoria, musíme rozlišovat e, mezi mm, tím, co porovnáme Airbnb a Hilton. Například Airbnb je stejně velké jako Hilton, jsou ve více zemích přítomní než McDonald's. Sami si říkají, že jsou startupem, ale ve skutečnosti je to mnohonárodnostní firma. Pokud jde o to, aby všichni dodržovali stejná pravidla, ano, všichni by to měli dělat. Ale pokud vezmeme Hilton a nějakou nějaké malého majitele domu eh, někde ve Španělsku, který pronajímá tam nějaký apartman, tak to nemůžeme vyrovnat. Nemůžeme vyrovnat podmínky mezi ním a velkým eh, podnikem, velkou firmou. Čili tady by bylo třeba provést posouzení dopadu. A pak ještě k internetu. Žádné sdílení není možné bez internetu. A zajímavé je se podívat na to, co se momentálně děje na Kubě. Teď eh, Spojené státy, jak si si potřásli s nimi rukama Airbnb, také pronikají na Kubu. A jak je to možné? Přece nikdo nemá kreditku, nikdo nemá ani možnost připojení na internet na Kubě, ale i oni tam jsou, čili najdou se způsoby, jak to sdílení dělat. Jak to dělají přes prostředníky a pak eh, ti dostanou peníze a pak eh, obcházejí lidi a klepou na dveře. Prostě ale neměli bychom zapomínat na to, na čeho se hlavně týká sdílená ekonomika, ale prostě nejde to bez internetu. Děkuji, ještě jednou děkuji za všechny tři přednášky, za odpovědi, za účast na diskuzi. A teď přecházíme k dalšímu panelu. Ještě jednou děkuji. Tady nahoře samozřejmě můžete i nadále poslouchat, ale tady přijdou na řadu další panelisté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

Nyní se dostáváme k našemu dalšímu plánu. Tam kde obchodní značka Evropa jakožto destinace vysok, velice kvalitní a zde třeba jí tedy podporovat. První řečník je Eduardo Santander, výkonný ředitel European Travel Commission. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Kramere, děkuji všem eh, členům výboru TRAN za eh, pozvání. Začnu tím, že udělám takový krátký úvod toho, eh, co, znamená, co je European Travel Commission, proč jsme tady. My jsme organizace, která byla založena v roce European Union itself And we were pla- uh, part of the pla- uh, Marshall... Evropská unie, bylo to součástí Marshallova plánu a uh, když se podíváme na celou historii a toto období, tak tenkrát na cestovní ruch se uh, Eh, nahlíželo na takový urychlovač eh, evropské ekonomie, mm, mm, aniž by se vědělo, co nastane o 60 let později. Jsme nepro, nezisková organizace, podporujeme evropský cestovní ruch eh, na třetích trzích a 33 mm, členů máme, to jsou národní organizace cestovního ruchu, včetně Evropské unie a také nečlenů jako Švýcarsko, Norsko a Turecko. A Eh, spolupracujeme eh, a chceme podpořit hodnotu cestovního ruchu ve všech evropských zemích, spolupracujeme s oblastmi, kde sdílíme neosvědčené praxe, eh, podporujeme marketing a tak dále. Dovolte mi, abych vám řekl, jak vypadá evropský cestovní ruch Eh, ví se, že Evropa je číslo jedna turistickou destinací 588 milionů mezinárodních eh, turistů, kteří přijeli v roce 2014 58%. V roce 2014 to byly trhy, eh, hlavní trhy, je to takový, tady, tady vidíte mapu, 22 milionů více turistů, kteří přijeli, to bylo navýšení plus 4%. Mnoho destinací narostlo, navýšily se trhy, tato expanze, to byly trhy long haul, trhy hlavně z Spojených států, Číny, Brazílie, Kanady a jihovýchodní Asie. Když se podíváme dopředu eh, eh, na cestovní ruch, tak Organizace pro eh, evropský cestovní trh říká, že to bude kumulovat 745 milionů do roku 2040, ale evropský cestovní ruch stojí před velkou globální konkurencí, to znamená, my se snažíme být konkurenceschopní a určitě budeme Eh, profitovat z této expanze Jde hlavně o pacifické oblasti, severo, jižní Asie například bude také zajímavou lokalitou do roku 2030. Evropa bude ztrácet eh, svou vůči roli a hlavní pozici, to je taková prognóza. Abychom zůstali tou dobrou destinací, tak musíme reagovat na tento posun, na tento nový vzorec v cestovním ruchu a ruchu a musíme vytěžit z toho, co nám dává cestovní ruch. Musíme se postarat o to, aby tento trh rostl. Byl jsem pozván, abych reagoval na některé otázky. Jestli Evropa například má být podporována, měla být podporována. A chci jasně a hlasitě odpovědět ano, samozřejmě ano. Myslíme si, že vytváření e, obchodní značky Evropy je sofistikovaným tématem a jeho koncepce jde dál než jenom za hranice cestovního ruchu. Jsou, je zapotřebí jasných definicí a dalšího vysvětlování e, toho, jak funguje tento, e, toto odvětví. Toto je klíčové, když se rozpracovává taková značka. značka značka je něco velmi komplexního. A mm, e, nedávno jsme se byla vypracována detailní analýza, mm, kde jsme se na Evropu soustředili z pohledu cestovního ruchu jako takového a začali jsme definovat um, určité segmenty um, a zostali jsme se na nějakou na turistickou destinaci. Um, celá řada studií byla vypracována o imidži Evropy jako turistické destinace z dlouhodobého hlediska. Um, jaké, co si o nás myslí ostatní trhy? Potřebujeme ještě další detailní analýzu dalších našich konkurentů, jako je USA, Austrálie a podobně. E, naše první závěry Eh, v současné struktuře cestovní ruchu v Evropě bychom měli hledat eh, sdílenou strategii mm, a měli bychom se hlavně soustředit na to, že vytvoříme takovou zastřešující organizaci pro všechny členy a zároveň mm, budeme eh, podporovat spolupráci zemí, ale podporovat individuální charakteristiky Ehm, díky dlouhodobé spolupráci s Evropskou komisí ETC ehm, dostala finanční prostředky v roce 2012, 13 a 14 na tyto projekty a ten bude pokračovat ještě tento rok 2015 pod novým grantem. Podpora destinace Evropy je součástí strategie, tak abychom optimalizovali eh, pozici Evropy eh, v těchto trzích. Eh, tato strategie je založena na třech hlavních pilířích. První pilíř Eh, to je eh, podpora hodnot ehm, a ehm, Evropy jako destinace, mm, tím, že budeme eh, nacházet nové hodnoty. Destinace Evropa má vytvářet účinnou zastřežení pro všechny evropské země. Pro evropské aktéry je důležité, aby bylo jasné, že tato zastřešující organizace neznamená, že ostatní podniky přijdou o svou autonomii je jasné, mm, že Evropa e, znamená e, diverzitu, různorodost a to se nezmění e, tím společným přístupem, naopak to posílí jenom toto vnímání. Pilíř číslo tři mm, je stále, je, je to je stále jasnější pro ty, kteří cestují na dálku. Důležitý jsou partneři, Eh, jako Amadeus a ostatní aktéři. Eh, je tady eh, pro potenciální návštěvníky v Evropě je důležité hledat nové inspirace, tak aby mohli sdílet zážitky, sbírat zkušenosti a aby mohli navštěvovat co nejvíce zemí. Mm, jedno z hlavních věcí byla identifikace toho, jak vnímají návštěvníci Evropu na těchto čtyřech klíčových trzích Brazílie, Čína, Kanada a USA. A to znamená také další podporu tržní kulturních aktivit, tak abychom mohli eh, těmto návštěvníkům poskytnout nové zážitky. Dámy a pánové, musíme podpořit to, co si přejí ti, kteří cestují, a ne to, co jim na předepisují ti, kteří prodávají tyto služby. Jinými slovy, musíme podpořit to, co tady máme, a co už, bylo, co už se eh, eh, rozvinulo a neměli bychom postupovat z opačného konce. Ale eh, Evropa je známá svou kvalitou, diverzitou, bezpečností, je zapotřebí vytvořit legální podmínky a odbourat je bariéry. A to je hlavně důležité proto, abychom zůstali konkurenceschopní a abychom mohli posílit udržitelný vývoj. Evropa se musí postavit tedy této výzvě. Políž číslo 3 z dlouhodobého hlediska naše strategie se bude soustředovat na zvyšování povědomí o destinaci Evropy a sice takovými kooperativními přístupy. To bude založeno na panevropských tématech a produktech a zážitcích a toto bude střeženo na míru jednotlivým segmentů. Pan evropská zkušenost je důležité, například historie, kultura, dědictví, gastronomie, aktivní cestovní ruch, eh, cyklistické aktivity, eh, shop, eh, nákupní turismus, wellness, vzdělávání, náboženský turismus, cestovních a tak dále. Zvláště tento rok mm, se klade důraz na podporu panevropských témat. Mm, máme tady k tomu příslušný portál a pokud pan předseda dovolí, tak vám ještě ukážu krátké video tohoto portálu. For travelers who know no borders, adventurous spirits with a boundless desire to go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 where the never-ending journey begins. Thanks so much. Ja, vielen Dank. Děkujeme. A další je Tom Jenkins, výkonný ředitel Asociace evropských cestovních kanceláří. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Je mi věru velkou ctí, že jsem tady dnes odpoledne. Já se jmenuji Tom Jenkins a jak jste právě eh, slyšeli, pokouším se řídit eh, asociaci evropských eh, cestovních kanceláří. Máme na starosti prodej Evropy do světa. Naši členové prodávají ve 40 až 50 trzích a produkt, který prodává, je Evropa. A Eh, je, eh, slyšeli jsme optimistickou interpretaci, ale já budu možná trošičku méně optimistický, pokud tedy se nám podaří, aby nám to začalo fungovat. Podívejte se na tento graf. Samozřejmě, že těžko to vidíte, ale je to takový pro obecnou představu. To, to zelené na, vidíte, jak to roste směrem eh, k, na pravou stranu grafu. To je eh, celkový, eh, celkový provoz ven z Ameriky v, v roce 2011 13 To modré jsou příjezdy do Evropy. A vidíme, jak to vypadalo mezi rokem 2001 až 2013, že vlastně za těch 12 let nepřibylo množství amerických turistů. Černá čára. To je, kolik by mělo být příchozích do Evropy, pokud by si Evropa udržela svůj svůj podíl na trhu ve Spojených státech, že to je pro Evropu hlavní trh, pokud je o příchozí turistiku. Čili to vlastně ten rozdíl mezi těmi to, touto čarami děla, ukazuje, kolik nám chybí, kolik by tam mělo být. A ještě tam máme potom počet Číňanů, kteří přijíždějí do Evropy. To je tam dole, ta světlá čára. Pokud si myslíte, že Číňané eh, nám umožní kompenz, vykompenzovat to, kolik nám nepřijíždí Američanů, tak ať přemýšlejí znovu. A zatím máme asi 50 milionů návštěvníků, o které jsme přišli na hlavních trzích, od odkud přijíždějí turisté z Ameriky, Kanady, Jan, Japonska. Žádný z těchto trhů není zralý. A je mnoho turistů, kteří nepřišli do e, Evropy, i když všechny tyto trhy mají velké e, kulturní kontakty s Evropou, čili musíme přesvědčovat o tom, že pro tyto trhy je to e, aktuální z kulturního hlediska. A proč to selhává? Dvě příčiny. Selhávají produkty. Když se něco dobře neprodává, tak buď neprodáváte správný produkt nebo ho neprodáváte správným způsobem. Co vlastně prodáváme? My neprodáváme abstraktní věci, jako jsou, neprodáváme eh, hotely nebo pokoje, ale prodáváme evropskou cestovní ekonomiku. Vlastně prodáváme eh, odvětví eh, služeb, které udržuje Evropané a utváří evropská poptávka. Čili e, samozřejmě nevedu se do těch jinak 8 minut, abych to mohl říci, ale je to něco, co je inherentně roztříštěné v Evropě. Někdo na, e, v, v Americe, e, v USA, na Floridě může prodat produkt někomu, kdo je v New Yorku a ten, kdo je v New Yorku, bude mít přesně vědět, na co má nárok a úplně vědět, kde si má také stěžovat. Když někdo ve Francii něco prodá někomu v Portugalsku, Portugalsko, tak ten Portugalec bude jaksi odcizeným eh, zákazníkem eh, vůči Spojeným státům. Čili ta kulturní diverzita je vlastně pro nás slabostí s ohledem na ty ostatní trhy, kteř, odkud k nám přijíždění. Pak je tady také omezený prostor pro nové produkty a procesy. Už jsme tady dneska slyšeli o sdílené ekonomice a okamžitě narážíme na e, odpor, pokud jde o nové produkty. A to řekl Edward Felt, který v roce 2015 dostal novelovou cenu za ekonomiku. Psal ve e, Financial Times a říká, že příčinou toho hlubokého pádu hladu v Evropě je obrovský zničující nece zpomalení produktivity a to vedlo k tomu, že se zúžila inovace. A na ve všech odvětvích je to hrozně problematické. Přichází s něčím novým a zejména v cestovním ruchu. A, měli, a my si přitom pořád blahopřejeme k tomu, že jsme e, jedničky, tak to je úplně absurdní. A mimochodem tohle řekl Nichols, že 90% klientů mají chytré telefony. A máme teď co dělat s úplně novým prostředím, pokud jde o konzumaci eh, produktů v celém Proto ta směrnice o eh, cestovkách nebo tedy o cestování zájezd prostřednictvím zájezdu. Odpovídá jak se na problémy 70. let a nabízí řešení 80. let. A my máme vlastně eh, takové odvětví, které velmi roztříštěné. Jestliže je někdo ve Francii, tak pravděpodobnost, že si koupí zájezd od italské cestovky je skoro nulový. Není tady vlastně přeshraniční pohyb. Máme tedy malé trhy a tyto trhy, jak jako takové nejsou zvyklé fungovat mezinárodně. Zaměřují se pouze na místní domácí poptávku. A nakonec potom eh, máme tady marži eh, cestovních kanceláří a systém, jak se vytváří. A mm, vlastně jedná se zase o zdanění prodeje eh, produktů, které nabízí cestovní kanceláři. A jenom když se prodávají evropské produkty, čili ty evropské značky, které by měly eh, existovat, ve skutečnosti neexistují. 95% všech prodejů eh, neevropským občanům eh, vlastně podnikají neevropské podniky. A znamená to, že evropské podnikání jako takové, že tady vlastně převládají takový mm, velcí, velké subjekty, taková je to bílá značka, značka, ale eh, z, z, z hlediska Evropské unie je to obrovská slabina, kterou je třeba řešit. Tedy je třeba společně propagovat Evropu, což je zajisté vynikající iniciativa. Nicméně, pokud eh, nebudeme řešit ty hlavní věci, totiž proč je tomu tak, že přijíždí méně lidí eh, v tomto odvětví, že v agregovaném vyjádření přijíždí více, tak prostě mezi tím to nevyřešíme, dokud si tohle neuvědomím. A myslím, já jsem, myslím, vyčerpal těch svých 8 minut. Dank. Děkujeme a dalším řečníkem je Antonio Bareka, generální ředitel Feder Turismo Findustria, což je italská asociace cestovního průmyslu a průmyslu turistického. Děkuji, pane předsedo. Začnu tím, eh, že tady přečte, budu podporovat naši eh, diverzitu jazykovou a tak přejdu do italštiny. Děkuji všem, děkuji za tuto velice zajímavou iniciativu. Děkuji ještě jednou za zorganizování tohoto slyšení. A já se vrátím zpět k názvu vašeho slyšení. Evropa, obchodní značka Evropa, která musí i nadále zůstat s tou nejskvělejší destinací, destinací s výbornou kvalitou. A já na, za, na úvod bych možná tak trochu zaprovokoval. Toto není ten hlavní problémové. Minulý rok jsme měli celosvětově jednu miliardu turistů A e, například v Itálii budeme mít e, v příštích dvou, 10 až 15 letech 2 miliardy turistů cestujících. A tady je zjevné, že my v Evropě chceme zůstat jedním z těch tří hlavních destinací, abychom si zachovali ty dvě miliardy. A dále, tady hovoříme o to, jakým způsobem tedy propagovat naši značku. A není k podporování Evropy z celosvětového hlediska jako destinace vysoké kvality. Bylo tady řečeno již mnoho zajímavého v tomto ohledu. Podpora destinace je již velmi starý koncept. My v Evropě si jsme si toho možná vůbec nebyli vědomi a na tom, na, na tom způsobu, jak se Evropa prodává, se nic nezmění. Ale ti, kteří takzvaně Evropu kupují, ti se změnili. Změnili se turisté. Například v 90. či v 80. letech lidé jak si se zaměřili na destinaci, na svůj cíl, což je ovšem starý model. Noví zákazníci, noví klienti, noví turisté nyní nenakupují destinaci, ale zkušenost. A tito lidé si přejí být zejména aktivní. Pokud tady máme určitou destinaci, tato nová destinace se chce přizpůsobit tím novým potenciálním zákazníkům, tak musí být schopna nabídnout také nějakou činnost, aktivitu, tedy ne pouze destinaci, ale celý turistický produkt nebo nějaký turistický zážitek či zkušenost. Toto je třeba nabízet, proto je třeba zásadně změnit to, jakým způsobem budeme na světě Evropu prodávat. A proto potřebujeme také nové nástroje. Evropská průmyslová organizace identifikovala 140 různých činností, aktivit, můžeme do našich cílů zahrnout nějakých 30-40 aktivit. Samozřejmě není možné nabízet veškeré, veškeré 140 eh, aktivit, eh, to jistě ne. A my v Evropě se musíme snažit o to, abychom v rámci našich turistických produktech měli jasné priority, které stanovíme. Pak jde o to, abychom vybrali odpovídající oblasti, které budou z toho nabízet různé aktivity a činnosti. A pak to musíme celosvětově prodat právě těm turistům, kteří takovéto produkty či aktivity hledají. Takže podpora odbytu v cestovním ruku, ruchu souvisí ještě s něčím, kde vůbec nejde o produkt ani o destinaci samotnou, ale jde tam o službu a o kvalitu poskytovaných služeb. To je skutečně zásadní, jak s ohledem na destinaci, tak na produkt. My v Evropě máme jedinečnou výhodu ve srovnání se všemi ostatními zeměmi na světě. Máme totiž systém, kdy jsme schopni poskytnout cestujícímu záruky. Něco takového v žádné jiné zemi neexistuje. Máme nařízení, o kterém hovořil již Tom, a které se týká zájezdů. Pak existuje, existují ustanovení, která se týkají hotelů, tam je regulace. Máme také regulaci například mm, přístupu k potravinám a zacházení s nimi a také sanitární předpisy, zdravotnické předpisy. A rovněž máme zdravotnický systém, který je vysoce kvalitní a e, zjišťujeme, že i tato nová kategorie cestujících, kteří cestují za zdravotnickými službami, i tato kategorie je důležitá. Je to takzvaný zdravotnický turismus, což přináší více než 100 miliard dolarů v současné době ale tato částka se jistě ještě navýší. Zdravotnictví turisté existují ze tří důvodů. Jednak to jsou ti, kteří jedou do lázní, pak jsou to ti, kteří hledají nějaký intenzivní, intenzivní zdravotnický zásah, například chirurgický, či ti, kteří se podrobují um, jaksi estetické operaci a pak tady máme také turistiku v oblasti wellnessu. V poslední době v Evropě téměř nemáme žádnou nabídku na tomto obrovském trhu. Například v Severní Americe se posílají lidé do Ázie, tam tedy oni se podrobují různým lékařským zákrokům, tam vzniklo celé odvětví, které právě se věnuje tomuto cílu. Mě v Evropě máme několik málo příkladů ve Švýcarsku, v Rakousku a v Německu, ale my v Evropě máme v rukou jen pouze velice malé procento celkového tohoto sektoru. Pokud tedy chceme podpořit Evropu jako takovou, musíme si rozmyslet, co vlastně chceme prodávat. Mohli bychom prodávat buď naše destinace, ale nebo také například naše nemocnice. Já tady mám na mysli evropský systém, který je skutečně celosvětově uznáván celý svět uznává, že máme vynikající nemocnice. Například Dubaj v příštích letech každoročně bude investovat 5 miliard dolarů pro to, aby podpořili právě v dům v oblasti zdravotního turismu. V roce 2025 v tomto sektoru bude eh, Dubaj eh, celosvětově na vedoucí pozici. I my v Evropě bychom se měli snažit v tomto sektoru zakotvit. To je tedy jeden z příkladů toho, co je třeba podporovat, či možné podporovat. A dále, pokud tedy chceme podporovat značku Evropy, třeba abychom cestujícím eh, sdělili, že v posledních letech my v Evropské unii jsme přijali eh, právní předpisy, které zajišťují kvalitu a bezpečnost. Pokud propojíme turistické produkty s bezpečností a s kvalitou, pak jsme to nabízet něco, co mohou nabízet skutečně, může nabízet jenom několik málo zemí. Takže to je několik aspektů, které jsem chtěla nadnes. Mohli bychom o tom diskutovat skutečně velmi dlouze. Ale mně jde o to ukázat, že ta podpora by neměla jít pouze těm konkrétním destinacím, ale také turistickým produktům, bezpečnosti a kvalitě. Děkuji nyní jako první Claudio Monteiro Daguiar. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla eh, pozdravit eh, všechny referenty a poděkovat jim za veškeré příspěvky. Já souhlasím s důležitostí, s tou zásadní důležitostí a s tou nutností podporovat značku Evropy společně eh, v rám, na zahraničních trzích, ale zároveň eh, tady sdílím ta zneo, znepokojení, někdy mám někdy rozdílný názor, eh, v různých členských státech tedy panuje znepokojení a také v některých národních turistických asociacích právě s ohledem na značku Evropa. Možná bychom měli lépe sdělovat to, co chápeme pod tímto pojmem obchodní značka Evropa. Tato značka Evropa bude jistě respektovat identitu a národní značky každého členského státu, o tom není pochyb. A já si myslím, že skutečně ten zásadní nástroj, o kterém se tady hovořilo, se týká podpory a také e, ulehčení udělování šengenských výz. To je také téma, které je důležité a kterou bychom se měli věnovat společně s kolegy z výboru LIBE. Turistické služby poskytované v různých členských státech e, jsou velmi rozdílné. Jsou tam skutečně velké rozdíly, zejména s ohledem na bezpečnost, na ubytování, eh, ohledem na kategorizaci hotelů a kvalitu. Proto já bych tady ráda se zeptala na několik věcí a zajímalo by mě, co si o tom naši referenti myslí. Týká se to jednak bezpečnosti v rámci obytování pro turisty. Máte pocit, že EU by tady měla přijat nějakou iniciativu, ale pokud ano, měla by být dobrovolná a dále. Jak vypadá e ubytování vlastně v privátu, krátkodobé? a jak vypadají zásady kvality. Myslíte si, že je důležité, aby se aplikovaly dobrovolně, anebo si myslíte, že by bylo vhodné, že něco takového by byla pouze další administrativní překážka, zejména pro malé a střední podniky? A ještě jedno kritérium, které již navrhla komise pak e, přidali byste ho ano či ne. A dále, jakým způsobem bychom tedy měli rozvíjet značku Evropa Myslíte si, že by bylo pozitivní, abychom zahájili debatu o vytvoření Evropského orgánu pro podporu cestovního ruchu? A na závěr pouze děkuji za to velice zajímavé video, které jste přinesli sebou, které se týkalo důležitosti produktu a pan evropský zkušeností pro to, abychom podpořili cestovní ruch a přitáhli turisty. Hovořili jsme o náboženské a kulturní turistice. Já bych tady ráda podtrhla to, že v Evropě bychom měli skutečně odvést naší práci pro to, abychom podpořili pan evropské skutečnosti také v oblasti gastronomie a také v oblasti našich námořních a akvatických zdrojů, které jsou skutečně zásadní. Děkuji a teď Izabela de Monte. Eh, grazie, volevo ricollegarmi ehm, al... Děkuji, děkuji mnohokrát. Já jsem se chtěla pouze připojit k tomu, co bylo řečeno. Eh, o údajích do roku 2003, o těch eh, turistech, kteří přicházejí k nám do Evropy, eh, o tom, jak to bude vypadat do roku 2030, kolik lidí tady bude přicházet eh, z uploadního hlediska. To tady bylo představeno. Máte nějaké procento a dále? je hodné, že tady hovoříme o příjezdech turistů, o inkomové turistice, ale v posledních letech se mnohé změnilo také v oblasti rezervací. E, a týká se to také jednotlivých regionů a má to dopad na HDP. Děkuji a další pan Radoš. Děkuji, pane předsedo. Evropa je destinací a myslím, že musíme reagovat tím, že vyšleme jeden signál. Eh, spousta odborníků eh, zdůrazňuje například možnosti eh, rozvinout takový panevropský tým nebo týmy, jako třeba kulturní trasy, náboženské trasy a podobně. A chci se zeptat pánu kteří vedou takovéto organizace na evropské úrovni, pana Santandera a pana Jenkinse, Jestli si myslí, že je možné, abychom dosáhli spolupráce mezi různými členskými státy a aktéry eh, v sektoru cestovního ruchu eh, za účelem vytvoření eh, strategii zaměřenou na značku bez společné evropské politiky cestovního ruchu. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. A jako další Jill Evans. Děkuji, mnohokrát děkuji. Myslím, že zase tady pomyšlíme na, o diverzitě. A mě zajímala ta poznámka, eh, udělat nějaký seznam toho, co Evropa může nabízet a co by se lišilo od toho, co se nabízí jinde ve světě. A zase nás zajímá, jak malé a střední podniky mohou zase být součástí tohoto a úspěšně konkurovat jiným. Pokud jde o organizace projekty, které máme na evropské úrovni, pak myslím, že některé z nich Například ta Evropská eh, komise pro cestování má členy na úrovni členských států. A my jsme z Walesu a Spojené království se tohoto projektu třeba neúčastní. Pak se ptám, jaké jsou tady pro nás příležitosti, aby, aby to mohlo být eh, otevřené i na jiné úrovni, aby dejme tomu velšské turistické organizace se do toho mohly zapojit protože někdy opravdu se stává, že členský stát eh, někomu blokuje účast na širším evropském projektu. Lukáš Ševská, Žběta Lukaševská, prosím. Děkuji. Eh, děkuji, velice děkuji. Téma naší setkání jsou výzvy a odpovědi na tyto výzvy Evropského cestovního ruchu. Chtěla bych se zeptat, zda můžeme říci, že máme evropskou turistiku a zda se propaguje evropský cestovní ruch. Myslím si, že odpověď je ne. Máme jenom cestovní ruch v jednotlivých členských státech Evropské unie a reklama nebo propagace se také vytváří v jednotlivých členských státech Evropské unie a dělají to různé subjekty, které se cestovním ruchem zabývají. Co je příčinou? Proč, jak jste sami říkali, jsme přišli o 50 milionů turistů? a prosila bych o odpověď. Zda se mnou souhlasíte, když řeknu, že do značné míry je to nejenom eh, nedostatek propagy, propagace značky Evropa, ale i ceny Evropa je druhá, protože máme tady různé platby, různé marže, různé, mm, když porovnáme nabídky ze Spojených států nebo z Karibiku, z Asie, tak a mnozí z nás tam cestovali, tak uvidíte, že stejnou cenu dostaneme úplně jiný produkt v jiné kvalitě a i ta obsluha, ta služby budou jiné. Takže zřejmě i v tom je problém. Také říkáte, že musíme vytvořit společnou strategii pro celou Evropu. Ale proč o tom hovoříme v budoucím čase? Proč se to už nestalo? Myslím si, že Každý z nás i v tomto výboru už vlastně říkal, že nám schází společná propagace Evropy. Otázka tedy je, zda vůbec něco takového je možné. A vy, pane Santander, jste říkali, už budu končit, že 600 milionů lidí jezdí do Evropy. Chtěla bych se zeptat, která země je předmětem největšího zájmu a kde je nějaký vzor, eh, pokud jde o rozvoj propagace turistiky. Děkuji. Also die Sprechzeit ist takže řečnická doba je nyní jedna minuta, ne dvě minuty. Luis de Grandes Pascal. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Řekl jste několik provokativních poznámek, vy jste to také ohlásil předem. Řekli jste, že do Evropy přijíždí čím dál tím více turistů a že je třeba tedy oprášit značku Evropa, podpořit ji. Jak je to možné, když vycházíme z toho, že každá země chce být konkurenceschopná vůči ostatním zemím a není ochotná sdílet své vlastní kapacity? Konkuruje si s ostatními zeměmi dalšími evropskými. A nyní k tomu zdravotnickému turismu. Tady ve Španělsku jsme měli jeden problém v této oblasti. Projevil se nám to, například se týklo, se, týkalo se to i přistěhovalců, pak eh, během recese se nám ten sektor propadl, byly zaváděny jiné zdravotnické politiky, existovali turisté, kteří přijeli do Španělska, nechali se, chtěli se nechat úspěšně operovat. Je to skutečně velmi komplikované téma, ale zdravotnický turismus v době skrývá obrovský potenciál, to je pravda. A další věc. Dříve Rusové nepřijížděli do Evropy, nyní ano, protože mají peníze, Číňané, Japonci, ano, ty mají recesy, ale existují i další noví turisté, kteří mají již dostatečnou kupní sílu a Evropa je přitahuje, ano, Američany ne, Američané jsou první, nejhlavnější světová moc, ale oni nepřicházejí. Musíme tedy nějak nalézt nějaké řešení pro to, jak je sem přitáhnout. Jsem si, pane zde míně Děkuji, rád bych něco navrhl. To není poprvé, kdy eh, o tom přemýšlím, ale řečníci mě utvrdili eh, v mém přesvědčení. Jestliže my, Evropský parlament a Komise pro cestovní ruch budou chtít na pomoci, tak eh, nemůžeme udělat všechno, nemůžeme jít do velikých detailů, protože máme jenom krátký čas na takové konference. Ale společná eh, evropská politika cestovního ruchu, eh, to je něco, kde bychom mohli mít daleko více iniciativ. Mluvili jsme tady o Evropě jako obchodní značce, na konferenci, která byla organizována Evropskou komisí. A byl jsem překvapen tím, kolik eh, národních organizací cestovního ruchu bylo proti tomu. Oni vy si nemyslí, eh, nedovedu představit, jak by to pro nás mohlo být něco, z čeho bychom mohli profitovat, ale my, poslanci, eh, si myslíme, že je důležité přinést něco evropského mm, do určitých aspektů oblasti našeho života. Takže musíme najít způsob, jak na pomoci vytvořit Evropu jako obchodní značku. Toto dlužíme naší eh, profesi, dlužíme to členským státům a Evropě je nutné vylepšit eh, tuto, zlepšit tuto situaci třeba vlastní konkurenceschopnosti cestovního ruchu. Musíme toho udělat více a chtěl bych navrhnout, eh, že podám iniciativu, předložím tento iniciativní návrh komisi. Danke sehr. Děkuji a jako další Klaudia Tapadel. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji také našim hostům. Nejdříve bych jako spolu předsedkyně pracovní skupiny pro rozvoj evropského cestovního ruchu chtěla říci, že podporuji ty snahy pro obnovení, podpoření značky Evropa, proto abychom měli rozmanitou nabídku v oblasti turistiky, cestovního ruchu. Musíme právě podtrhnout naše rozmanitost, to, že členské státy Evropy jsou skutečně z toho nabídnout velice rozmanitý typ produktů. Čelíme velkým výzvám konkurence jiných kontinentů jako například Latinské Ameriky, Severní Ameriky a dalších, je silná. A proto je nutné, abychom měli jasnou evropskou politiku pro cestovní ruch. Je třeba ji vypracovat tak, abychom i nadále mohli obstát v konkurenci. Takováto strategie musí zohlednit veškeré nové světové tendence, rovněž se zaměřit na nejdůležitější aktéry a e, zapojit také akademickou oblast, občanskou společnost a soukromé e, poskytovatele v oblasti cestovního ruchu, tak aby všichni spolupracovali. Cestovní ruch je jeden z důležitých hospodářských sektorů v Evropě v oblasti cestovního ruchu eh, je zaměstnáno několik milionů pracovníků. A je důležité, abychom měli Evropský rok pro cestovní ruch. V posledních 25 letech jsme takovou iniciativu neměli a bylo by skutečně na čase a byl by to důležitý příspěvek pro to, abychom poukázali na rozmanitost turistické nabídky v Evropě. Děkuji. Předseda, děkuji. Nyní se dostáváme k odpovědím a jako první Eduardo Santander. Byla tady spousta otázek položena. Tak, nebudu moci odpovědět na všechny, ale nejprve třeba otázka o e, týkající se toho, že musíme mít obchodní značku Evropy. Zase bych chtěl potrhnout, že my neobhajujeme obchodní značku Evropa, ale společnou podporu Evropy Eh, takže jde o komič celého kontinentu, eh, který Mm, eh, tady musíme prošetřit veškeré detaily a spolupracovat eh, s ostatními odvětvími. Já myslím, že je klíčové, aby všechny národní, regionální, dokonce i lokální eh, organizace cestovního ruchu spolupracovaly. A náš průzkum trhu říká, že třetí země, na které se ETC soustředí ve své práci, oni nenahlíží na Evropu jako na mm, geopolitickou realitu. Oni nevnímají mm, náš region pořádně, oni nevidí celou tu lokální politiku ale vidí nás jako kontinent. A e, tohle oni u nás očekávají. Já si myslím, že je důležité mm, e, odbourat e, necestovní bariéry. Do toho se musíme pustit jako prvního. Víza, zdaňování, interkonektivita, ochrana spotřebitelů. A zase Další otázka se týkala regionu, včetně organizací ITTC, včetně Walesu, to byl příklad. Náš mandát nebo členství Náš mandát vznikl pro národní organizace z cestovních ruchů. Zase vedeme jednání s Británií, ale nemůžeme nikoho k tomu zavázat. My bychom vás rádi přivítali, ale teď nemůžeme. Evropa drahá. Ano a ne. Je to otázka kvality, pracovní nákladu na práci. Nabízíme kvalitu a je to známá věc, že cena eh, Evropy tam není překážkou podle průzkumu trhu mm, těch, kteří přicházejí eh, sem. Panevropská strategie. Ano, mm, jsme nejvíce, obtě, ob, mm, nejvíce navštěvovanější země jsou Francie, Španělsko, Itálie. To jsou ty tři země eh, Francie, hlavně to Paříž. To je vše z mé strany. Děkuji. Bez mikrofonu. Bohužel, řečník hovoří bez mikrofonu. I'll start again. Mm-hmm. Já začnu znovu. Proč jsme tak drazí? Pokud eh, si představíte, že eh, konkurujete s ostatními evropskými zeměmi, tak proč eh, nakládáte daně na, na, na ty cestování, které směřuje dovnitř do Evropské unie. Pak je to, když říká tady paní, že v Karibiku je dovolená je levnější, protože tam na to není uvalena dan, daň. Pan evropské produkty existují zhruba 50 let a e, také existují říční platby, plavby například po Evropě. A klienti ale jak neuznávají takovou mezinárodní rivalitu ta rivalita samozřejmě je nějak upravená v myslích eh, vašich zákazníků. Proto uvolněte se a spíše byste měli mezi sebou spolupracovat na regionální, na místní úrovni, spíše než na úrovni národních států, protože eh, lidé spíše navštěvují města nebo místa a ne státy jako takové. Ale kde je Evropa a kde existuje a je to velký problém v myslích našich eh, zákazníků. Pokud dojde dojde například k problému, k, k epidemii choroby, k teroristickému útoku v jedné evropské zemi, pak se to obrazí na eh, celé Evropě. Třeba si lidé strašně přejet do Francie, ale když se něco stane někde jinde v Evropě, tak zkrátka do Evropy nechtějí jezdit. Proto by tady mělo být něco, co by zarazilo takovou to katastrofu, ke které došlo v roce 2001, 1991 a Alternativ 96 evropské turistice. Nakonec, toto je dynamicky se měnící trh, proto by tady neměla být nějaká, po, nějaký postup eh, z hora dolů, eh, protože to celé závisí na tom, co si přejí zákazníci a záleží jedně na jejich názoru. A co je tady klíčové? Eh, mm, mm, jedná se například i o směrnici o zájezdech a ta nebyla možná reformovaná způsobem, tato směrnice, jak jsme si přáli my, ale přece jenom byla reformována a to je výborné, protože na tomto trhu si musíme uvědomit, že cokoliv se stane, se zastaralé už v okamžiku, kdy se to udělá. A proto okamžika se musí dělat reforma toho. Takže je velice dobré, že se reformovala tato směrnice a měli, jsme, měli bychom to uh, eh, unika, uh, uvítat a určitě to, to bude nadále i takhle. Děkuji a Daniel Barnet. Já bych se chtěl vrátit k tomu, co říkala Izabela de Monta Eh, prognózy v turistice v cestovní ruku je velice eh, těžké, protože eh, například ruský trh, na ty přijdeme minimálně o 50% příjezdu z Rusky. A američané zase začínají navštěvovat Evropu, protože zeslábl no, euro vůči dolaru. Proto je vždycky úplně těžké odhadovat, jak bude vypadat trh, dejme tomu za pět nebo za deset deset let, ale víme, že lidé stále více cestují po světě a proto musíme být připraveni na to, abychom je byli schopni uvítat, když se rozhodnou, že navštíví Evropu. Pokud jde o e, příjezdu po e, cestujících na, e, do, našeho, do Evropy a kde nocují lidé. To je tak někdy problém. Víme, že lidé jdou, dejme tomu, do hotelu nebo do penzionu nebo bed and breakfast. A někdy ovšem potom přicházíme jaksi o kontakt s klientem, protože zase je to ta sdílená ekonomika, čili on si nakupuje služby, ale ne vždycky je to podchycené, abych tak řekl, oficiální ekonomikou. A mm, toto je možná třeba regulovat, ale možná ne. Já si nejsem jist. Toto je něco nového. Tady v roce 2015 takový podrývající trend v sektoru cestovního ruchu. Musíme se naučit, aby se tohle dělalo správně a ne, aby se takovéto možnosti uzavíraly. Ale možná, že bychom měli spolupracovat a snažit se aby um, tento sektor spolupracoval s tou druhou částí sektoru, kde se platí daně například. Teď Luis de Grandes to je velice složité odvětví, myslím tím zdravotní turistiku, turistiku za, eh, ale teď už máme také směrnici o eh, volném pohybu pacientů, čili otevírá se trh, takže dejme tomu, Němci mohou se léčit ve Španělsku a když se vrátí, tak jim to uhradí jejich zdravotní pojišťovna. V každém případě musíme řešit otázky tohoto sektoru. Je to zatím malý trh, myslím, v porovnání celosvětovým trhem. A každopádně e, Španělsko je tady docela silné e, i v té zdravotní turistice a zbytek Evropy se musí také snažit, e, aby byl atraktivní pro tento nový typ klientů thank you. No, I just wanted to... Krátce komise. Děkuji. Pouze jsem, jsem chtěl odpovědět na dvě, tři otázky z dřívějšího panelu. Mm, ještě jsem neměl příležitost, jenom k digitalizaci průmyslu. Otázka přístupu, usnadění přístupu nemalých středních podniků k evropským fondům. Zrovna jsme zveřejnili v říjnu minulého roku doufáme, moderní, užitečný eh, guide pro takovýto přístup. Mm, tam všechno eh, je, co bylo k dispozici na konci minulého roku a budeme to aktualizovat eh, mm, postupně, tak jak se různé struktury nebo fondy budou aktualizovat sami, ale je tam plnohodnotná informace a podle našeho názoru je to teď více přístupnější a daleko příznivější pro uživatele než ty dřívější guide k digitalizaci cestovního ruchu. Komise eh, eh, startuje různé iniciativy, začíná to na vysokém, eh, na jednotném trhu digitálním a jsme si vědomi toho, že celá síť digitálního cestovního ruchu, kterou chceme vytvořit, chceme tvořit platformu pro diskuzi všech aktérů, jak digitální oblasti, netolik digitální, a velmi vážně bereme eh, tyto eh, věci a vnímáme důležitost, protože eh, digitalizace průmyslu je něco nezastavitelného. A takzvaná kolaborativní energie, my tomu neříkáme sharing ekonomie, my tomu říkáme kolaborativní ekonomika a tady provádíme různé analýzy mm, Um, a celého regulativního, regulačního přístupu, chceme zvážit relevantnost, chceme zvážit různé možnosti, problémy, které se eh, vznikají v důsledku této kolaborativní ekonomiky a různé politické kroky. To je tak, jak říkal pan Gandes, mm. No, my nebudeme vydávat další nové úpravy, než zvážíme všechny obce. Tato kolaborativní ekonomika může být rozvíjena, ale musí brát v úvahu zájmy spotřebitelů a veřejnosti a měla by a může poskytnout rovné eh, hrací podmínky mezi pro všechny aktéry cestovního ruchu. A k podpoře to by bylo příliš dlouhé, ale budeme na tom pracovat i nadále na společné podpoře evropské destinace a to cestou tematických evropských produktů a doufáme, že všechny strany budou spolupracovat na tomto. Děkuji a musím teď spěchat na letiště. Děkujeme. Tímto jsme ukončili tento panel. Děkuji ještě mnohokrát všem našim hostům a také těm, kteří vystoupili v diskusi a dostáváme se do k dalšímu panelu.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 Thanks for the instruction. A kommen wir zu unserem nächsten Panel. A jsme u našeho dalšího panelu. Udržitelný a odpovědný cestovní ruch, nový trend. A nejdříve dávám slovo Herbertovi Hamelemu, je prezidentem European Network for Sustainable Tourism Development. Máte slovo. Děkuji mnohokrát za eh, možnost hovořit o udržitelné turistice v Evropě, zda eh, je to možné nebo eh, ne. Německý básník před stolety Hermann Leins řekl, když tedy někdo cestuje po Evropě, tak v budoucnosti už nebude stát otázka, zda můžeme cestovat kamkoliv na světě, ale zda bude to stát za to tam vůbec přijet. Ehm, pokračovat německy, protože jsem si právě uvědomil, že eh, mám němčina je mateřským jazykem. Ano, máme tady tlumočníky a tlumočníci umí lépe anglicky než já, proto mluvím s mateřským jazykem. Děkuji. Hovoříme o e, udržitelným cestovním ruchu v kontextu e, eh, trvalé udržitelného celosvětového vývoje a v tomto kontextu chceme aby Evropa, která je celosvětovou jedničkou, zůstala celosvětovou jedničkou v oblasti udržitelného turismu. Nejde pouze o počet e, mezinárodních tedy příjezdů, tedy příjezdů ze zahraničí v Evropě, ale pokud chceme mít ekologický, sociálně odpovědný a e, jaksi ekonomicky dobrý turismus i nadále, tak jde také o příjezdi násobené například dobou pobytu a to celé násobené pozitivním dopadem minus negativního dopadu. Pomocí tohoto vzorce, myslím si, můžeme velmi efektivně i nadále pracovat. Rozmanitost zemí, to je velkým pokladem. Kulturní a přírodní rozmanitost, sociální rozmanitost různých zemí a národů u nás v Evropě Toto je vděčný a možná obtížný úkol pro udržitelnost ve všech eh, produktech, které tedy nabízíme v Evropě. Pro podniky je samozřejmě důležitá konkurenceschopnost a tím spojená možnost ekonomicky eh, ziskově pracovat. To je pro ně na pr- prvním místě. Evropská komise v roce 2010 eh, vydala sdělení, pro eh, konkurenceschopný a udržitelný cestovní ruch. Rozmanitost témat, eh, se kterým my všichni máme dočinění, vidíte na mém slajdu. A tato rozmanitost eh, je něco, co jsme rovněž jak si připravili jakožto vyhledávací filtr v rámci našeho portálu, kde nabízíme informace. Když se tedy podíváme na to rozmanitost například kulturního dědictví, ale také se to týká mm, změn klimatu, udržitelné dopravy, management, dodávek, destinací, vzdělávání, kontrola kvality, certifikace, marketing a to celé v kontextu veškerých ekonomických činností, tak i hned vidíme, i hned nám z toho vyplyne, že se to týká vlastně každého z nás. Eh, protože je to tolik témat a každý může přinést svůj příspěvek a hraje určitou roli. Eh, spolupůsobením všech těchto faktorů eh, myslíme, v posledních letech jistým způsobem narostla. Pokud říkáme, je to trend, ano. Mohli bychom tady jmenovat AIDu, ne jako um, um, ne jako tedy loče, ale jako zkrátku pro attention, pozornost, interes, zájem, decision, rozhodování a akci. akci. Eh, celosvětově eh, panuje jak zájem o toto téma, tak eh, proto, že zde máme globální kritéria pro udržitelný rozvoj, které pro nás jsou k dispozici od roku 2008 jako pokyny. Již dva roky máme evropské ukazatele pro udržitelný management cestovního ruchu v destinacích. Ty jsou velmi užitečné. A také máme momentálně i systém pro lokální destinace, který slouží pro to, aby tyto destinace si sami mohly sestavit svůj eh, status ohledně udržitelnosti, aby si ho mohli změřit a zjistit tak, kde jsou jejich slabá a silná místa. Eh, momentálně už máme velký zájem ze strany destinací Například před dvěma týdny na ETB byly představeny výsledky, které říkají, že 86% všech destinací v Německu již eh, považuje udržitelnou turistiku za přednostní a přikládají velký význam. A mm, čím dál tím větší míře toto je zohledněno také na univerzitách při jejich studii, ty studii, které nabízí a také se o tom hovoří na seminářích, a 28% Němců si přejí, a to dokazují různé studie, eh, si přejí cestovat eh, ekologicky a sociálně odpovědně. To je velký potenciál, který ne, bychom neměli popírat. Měli bychom ho využít. A dále podniky, malé a střední podniky. Ty stále že poněkud váhají u tohoto tématu, což závisí částečně na tom, že o tom asi příliš mnoho nevědějí, zvažují, co o tom vědí, co je správná cesta, co je to bude stát a jaký to pro ně bude mít užitek. E, udržitelný turismus e, nepotřebuje pouze definici, ale také odůvodnění, opodstatnění. Pokud tedy někdo říká, že chce takovýto turismus e, nabízet a proto existují certifikáty v roce 80 2007, tehdy se to jmenovalo Evropská modrá vlajka, byla to certifikace pláží, hodnocení pláží a nyní na mém slajdu vidíte 8 různých certifikátů, o které se může ucházet podnik, destinace či turistický operátor v Evropě. Tyto certifikáty operují na globální úrovni, na evropské úrovni, na národní úrovni a také na úrovni regionální. Odrážejí a také pokrývají eh, evropskou rozmanitost, což je důležitý aspekt. A jsou k dispozici pro hotely, pro kempingová, mm, pro kempy, pro další um, poskytovatele služeb, pro uh, cestovní kanceláře, cestovní operátory a tak dále. Jaký je, vel, jak je velký podíl na trhu? Jedno procento? Ne více. 15 tisíc certifikovatých poskytovatelů služeb s 1,5 milionů, to je hrubý odchod, takže je to asi takto 1%. S tím se pojí další problém. Stále ještě tady máme tu širokou možnost volby, eh, kterou by mohli užívat cestovní operátoři destinace a turisté, ale mnozí lidé, kteří chtějí tebele udržitelně cestovat, nenaleznou dostatečnou nabídku. Tedy k e, závěrem, ten trend udržitelný cestovní ruch v Evropě není nový. Koncepce pro udržitelnou turistiku je akceptována široce všemi hráči, všemi zúčastněnými stranami, všemi subjekty, ale ten trend je pomalý, i když pozitivní doporučení, které můžeme z tohoto vyvést, tak tady máme hlavní doporučení, to, co již existuje, to, co již dnes bylo představeno, to, co již mnozí z nás znají, by mělo být využíváno. Dále měli bychom mít evropsk- spolupráci na evropské úrovni mezi všemi aktéry, měla by být cíleně podporována tak, aby se účinek mohl znásobit a aby podíl trhu certifikovaného relativně udržitelného turismu narostl během deseti let například z jednoho na 10 My jako, malý evropský, jako malá evropská síť Ecotrans nabízíme různé informace, možnosti, jak se informovat. Řídíme i mezinárodní platformu Destinate EU, ta je volně přístupná. Tam například naleznete, to je zcela nová věc, celou řadu pozitivních příkladů destinací od Portugalska až po Finsko, od Irska až po Řecko, která, které splňují globální kritéria pro udržitelný vývoj té či oné podobě. E, Máme řadu otázek, na které jsme schopni poskytnout e, odpověď. Máme například globální certifikační vyhledávač, eh, to funguje od minulého týdne, vy si kliknete na zemi a naleznete na určitou zemi a naleznete ty certifikáty, které tam existují, pak tam máte mapy s certifikáty a před nedávnem jsme začali také pracovat společně, spolupracovat s německou centrálnou pro cestovní ruch, tak abychom dokázali zobrazit zelenou nabídku a celosvětově ji komunikovat a máme mnoho, nejenom v Německu, ale v mnoha evropských eh, zemích, mnoho toho, co bychom mohli schrnout pod heslem obzvláště udržitelné, obzvláště ekologické a obzvláště sociálně odpovědné. A destinace tady hrají, lokální destinace tady hrají klíčovou úlohu, ty je třeba podpořit, aby potenciál, které, který mají, mohl být využit v těch mnoha tisících eh, destinacích, aby se ten potenciál posílil a evropská úloha má tu vděčnou úlohu toto moderovat a ulehčit, tak aby Evropa zůstala jednotná i nadále právě v oblasti udržitelného cestovního ruchu, což je vlastně příspěvek k trvalé udržitelnému rozvoji, tak aby skutečně destinace samé lokálně na místě se mohly Eh, jak si starat o udržitelnost, aby měli udržitelné řízení a zlepšili udržitelnost jak z sebe samých, tak i podniků. Děkuji. Děkuji a jako další Boris Kamanik, což je generální telemník Podunaj, eh, kompetenčního centra pro Podunají. Děkuji, pane předsedo. Naše organizace je regionální a má více než 80 eh, členů z oblasti Podunají. A naši členové jsou eh, veřejné soukromé eh, organizace i organizace v oblasti Ehm, propagace v oblasti, takže doufám, že vám mě prominete, že se zaměřují právě na Podunaj, na Dunaj, protože my propagujeme právě tento region. Ale nedávná studie, která se zabývala hlavními trendy a segmenty v souvislosti s udržitelnou turistikou, nám poskytla kvalitní informace o tom, jak je možné rozvíjet destinace uvnitř Evropy a právě prostřednictvím udržitelného cestovního ruchu. E, chceme tedy využít této příležitosti, abychom poukázali na několik oblastí, kterých se to týkalo. Takže e, pokud je o turistiku a udržitelný rozvoj, Samozřejmě zaměřujeme se na uh, lohas to je eh, název eh, určitého segmentu na trhu a je to hnutí v oblasti životního stylu. Je to skupina spotřebitelů, kteří jsou ekologicky a sociálně velice uvědomělí. Bylo to asi 20% německé populace, ale každopádně je to poměrně hodně lidí. Můžeme tedy říci, že je tady velká poptávka po ekologicky příznivých a udržitelných dovolených. Lohas pokládáme za um, Mm, segment, kde máme budoucí eh, klienty premiová, eh, kteří znají eh, technologie, jsou velice mobilní, jsou, k věcem přistupují otevřeně a jde jim o aktivní do, trávení do, dovolené. Je to něco, co vlastně už se očekává, co očekávají budoucí cestovatelé a naši klienti. Proto je třeba, abychom měli nabídky, které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 jsou průřezové a které jsou vysoce kvalitní. Jak říkal pan samozřejmě potřebujeme také společný eh, přístup k marketingu, pokud chceme provádět eh, propagaci Podunají jakožto destinace pro udržitelný cestovní růst. Demografické údaje o eh, cestujících. Samozřejmě jsou tady dvě hlavní skupiny. To jsou lidé, kteří už se na lodě na Prahu nového tisíciletí. To jsou mladí cestovatelé, a už eh, jejich počet od roku 2007 stoupl o 30% a eh, přinášejí více než 180 miliard, eh, pokud jde o příjmy z turistiky. Ehm, pak jsou samozřejmě ti, kteří jsou pro nás nejlepší svět věku. To jsou lidé, kteří jsou ehm, kolem 50 let staří, kteří se těší dobrému fyzickému zdraví, jsou aktivní a mají rád rádi dlouhé cestování, což je důležité například u eh, zájezdů na řekách. A můžeme očekávat, že do roku 2020 50 turistů z Německa eh, bude už, eh, budou mít 50 let nebo budou ještě starší. Pak třetí jsou ehm, nové trhy, Eh, kam se vyjíždí. Například státy BRIC, eh, které se, tam se to rozvíjí rychleji než tradiční eh, trhy u nás po Dunaji. A já, pan Jenkins už se tady vyjadřoval o tom, že někdo je asi blázen, pokud si myslí, že Číňané nahradí úbytek Američanů. Ale e, čísla ukazují, že e, Čína, e, její podíl roste o 26%, Rusko o 12% a důležité je, že střední třída na nově se vyvíjícím trzích se zdvojnásobí do roku 2030, jak se předpokládá a pokládáme toto za velice důležitou cílovou skupinu. Samozřejmě, že tato skupina má jinou pospávku, než je ta tradiční, ale vidíme 47% eh, nárůst kteří chtě, těch eh, eh, cestujících, kteří chtějí jet na krátkou dovolenou někde ve městě, 27, chtějí strávit mm, dovolenou cestováním. Musíme tedy mm, cíleně rozvíjet produkty, abychom se postarali o e, řešení poptávky, která přichází z těchto nových trhů. K tomu se ještě podíváme později. Trendy. Zcela určitě, jak už jsme slyšeli, Eh, mm, když se hovořilo o digitalizaci, eh, personalizace je důležitá, dynamická nabídka a kombinovaná nabídka. Znamená to, že je třeba se zaměřit na lidi, kteří mají zvláštní zájmy na turistiku, která jaksi eh, se týká určitých skulin na trhu. Bude to ještě důležitější netradiční zájezdy. Transnárodní turistika. Můžeme říci, že destinace opravdu už není definována hranicemi, ale také kulturou a životním stylem. Tudíž i tradiční, i nově se rozvíjející trhy jsou velice zajímavé z hlediska eh, nabídek, které zahrnují více destinací tudíž eh, cestující teď jedou, no turisté nejezdí jenom do zemí jako takových, které jsou definovány svými hranicemi. A proto je důležité mm, myslet také na eh, vízové požadavky a přeshraniční infrastrukturu, její rozvoj, to je velice důležité. Ehm, jsou už teď i dobré projekty, například ehm, v západních, na západním Balkaně, pak je se tady region Makedonie, eh, Albánie, Černá hora. A tam už je dobrý příklad toho, jak se tvořivým, e, tvořivě přistupuje k řešení vízových otázek segmenty trhu co je důležité pro Podunaj, to je například eh, ekoturistika, příroda, eh, turistika na kolech nebo ehm, tury, eh, ehm, pozorování ptáků, kulturní památky a pak ehm, zájezdy, okružní zájezdy na lodích a zase musíme více uvažovat o tom, jak i tento typ turistiky rozvíjet udržitelným způsobem. Tady jenom krátký příklad produktu, kterým se zabýváme. Uh, Eh, samozřejmě eh, chci ocenit pana předsedu, že je tady tak aktivní. Totiž cyklistika a tato turistika je právě tím sektorem, kde Evropa je opravdu lídrem na globálním trhu a této příležitosti bychom měli využít, protože cyklistika opravdu dobře zapadá do velice důležitých globálních eh, trendů, jako je udržitelná turistika, takzvaná měkká mobilitka, zejména když se to kombinuje s sítí veřejné dopravy. Ale také se tím eh, zlepš, zvyš, zvyšují kapacity, nebo je třeba posilovat kapacity místních aktérů. Například je dobré dělat mm, mapy a to se udělalo například v Srbsku, že se vytvořily mapy cyklostezek eh, a proto došlo k velkému nárůstu této turistiky od roku 2008 do roku 2012 a moc to pomohlo místním malým a středním podnikům. Samozřejmě marketing a komunikace jsou důležité, je třeba vytvářet také tematické produkty, například Eurovelo a podporovat investice do uh, infrastruktury. Děkuji. Kamernik und jetzt kommt Regine. Děkuji Borisovi Kameníkovi a nyní Regine Gwinner, která je vydavatelka eh, časopisu Verträglich Reisen, mm, tedy šetrné cestování. Děkuji, dámy a pánové, jsem velice potěšena, že jste zařadili na pořad jednání téma udržitelného cestovního ruchu a dále děkuji za to, že vám dnes zde mohu představit svůj postoj a svůj názor na udržitelný cestovní ruch. Já bych tady zmínila jeden aspekt, který, který podle mě často přichází příliš zkrátka. Pokud mám odpověď na otázku, zda je udržitelný cestovní ruch trend, tak musím se směřit si ano, udržitelný turismus je trend, když se podíváme na to, co rádi lidé na dovolené dělají. Máme velké rostoucí trhy v oblasti cykloturistické, turistiky, eh, oblasti turistiky samotné pěší, dále zažívání přírody, ty, ty aktivní dovolené v přírodě, to je, myslím, velká potřeba ze strany zákazníků a to jsou všechno velmi udržitelné formy cestovního ruchu. Tedy, když se podívám na to, co lidé rádi dělají během dovolené, tak musíme říci, že z velké části se již chovají velmi udržitelně. A není otázka. Uh, zda je trvalé udržitelný cestovní ruch trend, můžeme totiž na ní odpovědět také ne, zejména když se podíváme na aspekt mobility na, během dovolené. Tady máme velký nárůst v oblasti letecké dopravy, která je jasně propojená s cestovním ruchem. A na druhé straně tady máme skutečně strašné snížení využívání udržitelných dopravních prostředků, například v Německu. Tady máme čísla na roky 2013-2014 Tady například železnice v oblasti dálkové dopravy, to jsou tedy lidé, kteří cestují do zahraničí, využívají železnici pouze ze to je e, obtížné a špatné ze dvou hledisek. Za prvé je to tedy problém pro klima a vůbec životní prostředí, tím, že neustále narůstá letecká doprava. A za druhé je to také proto, protože nám odchází infrastruktura, kterou budeme ale v budoucnosti nutně potřebovat. A k tomu se ještě přidává skutečnost, že lidé nejenom, že čím dál tím více využívají při testování letadlo, ale i to, že na dovolené, že svou dovolenou rozdělují do čím dál tím kratších úsek podniků a čím dál tím eh, častěji létají a létají na velice dlouhé vzdálenosti, takže se nám tady jaksi eh, narůstá mobilita v oblasti cestovního ruchu a z hlediska klimatu a udržitelnosti mm, vlastně ta udržitelnost na místě, lokální, E, vlastně není důležitá během dovolené, protože ten hlavní problém vzniká právě při cestě na dovolenou a při cestě zpět z dovolené domu. Na jedné straně se lidé chtějí odpočinout, chtějí si odpočinout v nerušené přírodě, chtějí být aktivní během dovolené a na druhou stranu máme ten opačný trend a to tě, že lidé chtějí být čím dál tím více mobilnější. A tento trend e, čím dál tím větší mobility ohrožuje to, co vlastně lidé hledají během dovolené ten klid, tu nerušenou přírodu a nerušenou možnost aktivit. Protože mobilita sebou nese celou řadu negativních doprovodných Za, Za prvé hluk z dopravy, který ohrožuje celou řadu regionů, zničení krajin, Eh, pak v turistických místech eh, mnoho ploch jde na silnice a parkoviště a pak samozřejmě tady dopad na klima. Některé turistické regiony skutečně velice trpí mobilitou, to protože jsou velice oblíbené, že mnoho lidí tam jezdí. A pak máme turistické regiony, které již nyní se snaží aktivně bojovat s dopady klimatických změn, změn zejména na jihu, kde se potýkají s velkým suchem a také ve vysokých horách. evropském cestovním ruchu máme tedy dva protiběžné trendy. Za prvé, ten trend potřeby eh, skutečně mm, zachované přírody a pak ten trend mobility. Pokud se nám podaří tyto dvě potřeby nějak sladit tak, aby se navzájem posilovaly a ne oslabovaly, tak Evropa vyhraje, neboť Evropa je v oblasti udržitelnosti a turismu mm, ve velmi dobré pozici. Mnoho destinací má a regionů mají velmi dobré nabídku, máme ekologické standardy, máme, eh, chráníme přírodu, máme přírodní parky, Máme skvělou eh, infrastrukturu pro pěší turistiku a pro cykloturistiku. Máme velice dobrou kvalitu vody a také tu naše modrou vlajku, která ji označuje. Máme mnoho certifikátů pro udržitelný cestovní ruch, například i pro ubytování, takže skutečně host může nalézt velice dobrou nabídku. A máme také velmi dobrou infrastrukturu pro udržitelnou mobilitu, která ale momentálně ještě není propojena s tématem cestovního ruchu. Tedy my už všechno máme a nyní jde o to, abychom vytvořili takovou nabídku, která zohlední veškeré aspekty a bude atraktivní, tak aby si ten produkt eh, host turista také koupil. Jak je možné to zajistit? Já jsem tady identifikovala pět oblastí, kde je podle mě nutné jednat. Eh, za prvé, existují velmi dobré nabídky. Vidíš, máme regiony, které vyhrávají právě tím, že se zaměřují na udržitelnou mobilitu, mají velký nárůst a získávají skutečně klientelu, která přesně toto vyhledává. Tyto dobré příklady je třeba si um, zveřejnit, tak aby ostatní regiony z toho měly užitek. Potřebujeme nutně e, portál rezervační pro udržitelné dopravní prostředky. Je katastrofa, kdy turista, který chce udržitelně cestovat, vůbec nemá možnost uh, si porovnat spoje, ceny nebo získat mezinárodní zahraniční informace. Momentálně se musí jaksi probojovat veškerými těmi eh, portály jednotlivých evropských železničních společností a sám si sestavit svou vlastní trasu. Potřebujeme železniční spoje, které skutečně z těch velkých oblastí, kde lidé žijí, povedou až do, přímo do destinací, aby pokud někdo z Paříže chce jet do, k moře, tak máme velmi dobré spoj do Marseille, ale pak chybí další spoje, ale není, respektive spoje tam jsou, ale není možné, jak si to projet celé v jednom. Proto by bylo vhodné ty spoje propojit, aby lidé, kteří eh, skutečně mm, jak si žijí v těch velkých městských aglomeracích, mohli i hned eh, se dostat bez přerušení na místo. Dále, eh, skupiny cestující. Operátoři si stěžují, že nemohou tedy rezervovat pro celé skupiny. Tady by bylo vhodné říci, proč by měli létat, to nemá smysl. Lidé, kteří po, provojují cykloturistiku, by mohli jet železnicí až na, svou, na místo své destinace, pak pokračovat na kole, jak si pře, a pak se zase vrátit zpět domů po železnici. Taková to nabídka ovšem neexistuje, protože tady většinou není možné si vzít kolo do mezinárodních vlakových spojení do vlaků. Potřebujeme dobrý rezervační systém, máme pro eh, železnici, pro vlaky. Máme tady možnost, aby vlaky vysoce eh, rychlostní mohly například jezdit v noci, tak aby lidé mohli se dostat na svou destinaci během noci, kdy spí. Problém je, že systém tras pro noční vlaky se propočítává podle kilometrů, tedy čím delší cesta, tím je to dražší, ale experti říkají, že od 9 500 kilometrů, již to cenově není atraktivní ve srovnání s letadlem. Potřebujeme tedy systém eh, centra, který eh, se přizpůsobí té možnosti jezdit vysokorychlostními vlaky. Byla bych ráda, kdyby udržitelná mobilita získala větší pozornost, protože si myslím, že je velmi relevantní pro to, aby se nám podařilo mít nejenom udržitelný cestovní ruch v Evropě, ale také proto, aby se nám podařilo zajistit evropskému turistickému sektoru budoucnost. Děkuji. Děkuji a nyní stínový zpravodajové. Nejdříve Claudia Monteiro Dagiado. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem hostům, všem našim expertům z tohoto panelu. Děkuji za vaše příspěvky. A ráda bych tady jenom nadnesla takovou stručnou poznámku. Jistě já věřím, že nebude takové destinace, které budou udržitelné a sociálně odpovědné, nebudou mít budoucnost. Já mám tím na mysli odpovědnost jak sociální, tak tedy i environmentální. Leda, že by tady byla nějaká nová tendence, ale já si myslím, že tento element byl zohledněn a měli bychom eh, prvek turistnosti sledovat napříč průřezovými veškerými sektory, kterých se turismus týká. že se tady o generaci milénia, která je čím dál tím více jaksi uh, nakloněna udržitelné turi, udržitelnému turismu a podle mne je důležité respektovat nejenom všechny politiky, které chrání udržitelný turismus, ale také důležité aktivně chránit ve svém vlastním regionu udržitelný aspekt. A já tady bych ráda e, změnila některé příklady, jako například Smart City a udržitelné modibity, což také tedy ovlivňuje v konečném důsledku turismus. Chtěla bych se zeptat na ten projekt eh, evropských ukazatelů turismu. Cílem je tedy kontrolovat, eh, hodnotit, analyzovat právě s ohledem na udržitelnost hm, ty turistické destinace. A já se tedy ptám, jaký přístup bychom měli zvolit pro implementaci tohoto systému na evropské úrovni a jak hodnotíte první fázi, tu testovací fázi v kontextu situace kterou nyní máme. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Radoš. Dan Jill Evans. Jill Evans. Děkuji. Ano, my jsme slyšeli velmi zajímavé prezentace. Tři aspekty velmi rychle. Za prvé, jaký by byl dopad možný takových eh, certifikačního nástroje eh, v oblasti udržitelného cestovního ruchu a jaká jsou nejdůležitější opatření, která můžeme učinit my pro to, abychom podpořili další tento vývoj. Druhý bod. Tady jde o přístupnost eh, cestovního ruchu, ne, a ne, ehm, jak jsem už říkala dnes, jde i o kulturní, eh, aspekty kulturních menšin. A další bod, eh, který jsem chtěla nadnést, otázka týkající se toho, jaká míra povědomí tady je v otázce dobrého zdraví zvířat. Eh, to určitě zasluhuje zvýšený zájem, například s tím je také cestovní ruch do těchto oblastí. A je tu povědomí, že by se něco v tomto mělo udělat, ale toto není například zapracováno do Evropské charty eh, udržitelného cestovního ruchu. Tak to teď není. Myslíte si, že by to mohlo být něco, eh, co, mm, čím bychom se mohli dál konferentně zabývat? Děkuji a teď Klaudia Tapade. Mulțumesc frumos, mulțumesc și invitațiilor. Evident că nu putem vorbi despre... Děkuji, děkuji také našim hostům. Nemůžeme hovořit o konkurenceschopném turismu v Evropě, pokud nám bude chybět udržitelnost. Tyto dvě věci jsou spolu těsně propojeny a je třeba, abychom podpořili vše, co v oblasti turismu má udržitelný charakter. V Rumunsku, v zemi, ze které pocházím, také teče Dunaj. Jsme jedním z deseti podunajských zemí. Myslím si, že Udržitelnost Dunaji a Dunaje by byla velice důležitá, tak aby Dunaj mohl odvést svůj příspěvek nejenom pro ekonomiku, ale také pro cestovní ruch speciálně. Otázka, co můžeme učinit my jako poslanci z Evropského parlamentu, proto abychom podpořili udržitelný turismus v Podunají. Mohli byste nám dát nějaká doporučení? Jak přesně bychom tedy měli podpořit udržitelnost v povodí Dunaje? Ano, a nyní jsem se sám zařadil na seznam řečníků. Je velmi zajímavé, jak vypadají ty nárůsty v udržitelném turismu. Jak to vypadá v cykloturistice v Evropě? Máme tam také nějaký nárůst za posledních 10, 20 či 30 let? Tady byl ten příběh té srbské hranice u Dunaje, kde byly zavedeny ty cyklostezky a kde během čtyř let nám narostl počet cyklistů ze 400 na 13 tisíc. Proč to není takovéto stezky, nejsou na rumunské straně? To je taky Duna. Já mám objasnění. Protože v Rumunsku je zakázáno na normálních silnicích značit cyklostezky. Tedy pokud pojedu na rumunské straně, pojedu po silnici, i když tam jezdí málo, aut, tak tam nemůžu udělat cyklostezku, ale na srbské straně to možné je. Takže to je takový podnět pro to, jak něco učinit. Ty investice jsou nízké, ale ten profit, ten užitek je velký, protože všichni studie dokazují, že cykloturisté eh, jak, um, utrácejí více peněz než turisté v autech. Takže eh, je to řešení, co si o tom myslíte a máte nějaké vysvětlení pro to, proč eh, další země nepostupují podobně? Pokud ne, tak bych, nejsou další dotazy, dávám slovo panelistům, zejména jako první Herbert Hamele. Jak učené jsou certifikáty pro udržitelný turismus? Velice dobrá otázka. Těch málo studií, které existují v této věci, říká, že alespoň přispívají k tomu zvyšovat povědomí. Vždy existují lidé, kteří e, to zajímá, kteří se chtějí zapojit, takovýto turisté a skrze médie se tedy dozvědí o něčem takovém, ale když jde o to, aby se zapilo mnoho turistů a trvalé, nejde tedy o to si něco nechat certifikovat a pak na to, jak si zapomenou, jde o to, aby to bylo trvalé, tak eh, tady vidíme, že ta účast je zatím velmi nízká, ale jsou tady dobré výjimky, například Green Tourism Business Scheme ve Velké Británii, začalo to ve Skotsku, má to velké prokytí více než 10%. do, jde to již napříč celou Velkou Británii, nebo eh, rakouská ekologická značka. Ve Víně máme 30 certifikovaných podniků, kde vy jako turista na dovolené nebo někdo, kdo je na služební cestě, skutečně máte možnost volby a něco takového by mělo být také podporováno. Protože pokud existuje možnost volby, tak alespoň ve veřejném sektoru by bylo důležité, aby jisté podniky potom dostaly prioritu. Co zatím chybí, to je aktuální přehled a studie o tom, jaké certifikáty jsou obzvláště úspěšné a proč, a to ve všech třech oblastech, tedy jak v oblasti která zasáhne mnoho podniků, kde tady máme pro podnik vysokou vysoký ekologický, sociální i ekonomický dopad právě tím, že máme zlepšené řízení mnoha podniků a také se jedná tedy i o marketing, do kterého to také zasahuje. Takováto studie by byla nutná, eh, poskytla by nám jistě dobré argumenty pro za prvé, jak mu se mohou zlepšit všechny certifikáty, za druhé, kde prostě certifikáty učené nejsou, či jen velice nízce, což tedy znamená, kde je nutné politické jednání, proto abychom například v oblasti mobility šli více směrem udržitelnosti, abychom tedy průmysl pohnuli či posunuli směrem k udržitelnosti. Příklad eh, modrá evropská vlajka to ukázal, dobře ti začali dobrovolně jako dobrovolný nástroj, z toho eh, najednou se ukázalo ano, je to účinné, a pak z toho vlastně vznikla i Evropská směrnice o kvalitě vod pro koupání, což trošku mm, mm, jak si přineslo potíže pro modlou vlajku, protože již nebyla tak potřebná, ale nakonec se to využili pozitivně a vyvinuli se dál. Děkuji. A nyní pan kamerník. Velice vám děkuji za vaše otázky. Jenom takový je rychlý přehled ohledně segmentu na trhu. Myslím, ti, kdo se narodili už v tomto tisíciletí a padesátníci. Myslím si, že pokud jde o hodnoty, těchto lidí pak bychom měli je využívat, abychom zajistili eh, udržitelný cestovní ruch a pomocí vytváření nových produktů. Pokud je ETIS, eh, tedy Evropské ukazatele udržitelnosti, tady musím říci, že tyto ukazatele jsou poměrně složité, pokud je o její implementaci a setkáváme se s tím, udělá se to trochu dol, na dolním toku Dunaje a ve středním toku, ale mělo by se to udělat tak, aby to bylo uživatelsky příjemnější. Pokud jde o pohodu zvířat a pozorování zvířat v živé přírodě, máme e, parku, e, síť podunajských parků. A e, samozřejmě, že je tady snaha, aby cestovní ruch také byl vsažen do jejich, byl součástí jejich modus operandi. Ale oni spatří do národních parků, proto je třeba, aby Evropský parlament i s nimi komunikoval ve smyslu toho, aby se chránila zvířata v souvislosti s takovýmto cestovním ruchem. Teď eh, produkty podunajské turistiky, transnárodní produkty, by měly být předmětem hlavního našeho zájmu, e, pokud je o rozvoj destinace Dunaj. Kulturní kořeny, dále cykloturistika, a to zejména v tom smyslu, aby se zmiňoval, dále rozvíjela infrastruktura, pak například vytváření map, Eh, stezek, což dosud například neexistuje v Rumunsku a Bulharsku. A do jisté míry to chybí i v Maďarsku. Pak eh, také eh, dlouhé pěší trasy dlouhé túry. A je třeba spolupracovat také s odvětvím turistiky, která um, nabízí zájezdy na lodích, tak aby i toto bylo udržitelnější a více to spolupracovalo s místními komunitami. Pak eh, také je možné kombinovat například cyklosturistiku s těmito eh, loděmi a jejich trasami. Děkuji. Já nyní Regine Gwiner. Já bych ráda krátce zmínila dva aspekty. To první je téma cykloturistika. Znám pouze čísla na, pro německý trh, ten je velice dobrý. Máme německý klub eh, cyklistů, který každoročně představuje nová čísla na mezinárodní turistické burce a tady vidíme, že ta čísla stále narůstají, narůstá podíl na trhu, což vede k tomu, že regiony se velmi angažují v oblasti cykloturistiky protože oni neustále tedy je jim ukazováno, že se to vyplatí, že to přitáhne čím dál tím větší počet eh, návštěvníků, protože jsou regiony velmi aktivní, eh, například při eh, značení nových cyklostezek, při také v, v tom, že o ně pečují, máme kvalitní cyklostezky, které jsou například certifikovány eh, pomocí různých eh, systémů hvězdiček, které právě označují kvalitu. Takže toto skutečně funguje velice dobře. A tady je otázka, zda by to nemohla například Evropská komise, komise Unie ve větším rámci okopírovat a pozvihnout to na jaksi vyšší úroveň. A nyní pan Aguilar hovořil, že by si přál větší úsilí regionů Eh, v eh, jaksi podporování toho tématu, že by si přál, aby regiony byly aktivnější, ale podle toho, jak já to vidím, tak eh, je tomu tak, že tato aktivita prostě není jaksi mm, nějakým způsobem ohodnocené ani z hlediska vlády, ani dalších správních orgánů. Jsou to jistě malé organizace, které to dělají ze, své vlastní, ze svého vlastního přesvědčení a které jsou tak silné, že dokážou jaksi ovlivnit celý region. Například dokážou jak si pohnout celý region k tomu, že ten region tu produkci převede na bioprodukci, připojují se k tomu další a další zemědělci, protože vidí, že se to pro ně vyplatí. Je to tady takové hnutí, které skutečně vychází velmi silně ze spora a ze zhora. E, takové to hnutí většinou ne, není vůbec bráno na vědomí. Tak proto já říkám, že je důležité ukazovat ty dobré případy, aby se mohli ostatní od, poučit. E, a tady je i důležitý ten pozitivní feedback, aby bylo vidět, že takovéto úsilí je respektováno. A tady si myslím, že jak vlády, tak velké turistické organizace ještě mají před sebou velký úkol. Děkuji předseda, děkuji všem eh, třem odborníkům a všem, kteří vystoupili v diskusi a dostáváme se k našemu dalšímu panelu. Ja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 So, wir kommen dann zu unserem letzten panel. A dostáváme se k našemu poslednímu panelu pobřežní a námořní cestovní ruch, jak podpořit růst a pracovní místa. A tady máme jako nejdříve prezentaci pana Manuela, pana Joao Fonseca Ribeiro, který je z ministra, zem, ministerstva zemědělství v Portugalsku je ředitelem pro námořní politiku na tomto ministerstvu. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je mi podstou potěšením být mezi vámi a oslavit takové zácné publikum. A přejdu do svého materského jazyka portugalštiny. jak tedy udržet Evropu na prvním místě? To je výzva a jaké jsou tedy odpovědi pro Turismus v Evropské unii. a tedy k tomu přizpomín z perspektivy národní strategie pro námořní otázky v rámci revize 2013 až 2020. Nejsem přímo specialista na cestovní ruch, ale mám ve své kompetenci eh, eh, plánování, integrování veřejných politik eh, a tam právě spadá i tak důležitý sektor, jako je námořní pobřežní cestovní ruch pro námořní ekonomiku v Portugalsku. Tato strategie má vizi vizi, že chceme vytvářet hodnotu ku prospěchu aktuálních a současné generace a budoucích generacích. A tato hodnota by se měla tedy řídit správným způsobem, tím, že budeme používat národní strategie pro inteligentní specializaci a, takzvané, a také pomocí tzv. regionálních strategií. Chceme tedy zavadit inovace, zaměřit se na efektivnost a udržitelnost a vytvořit skutečně odkaz pro budoucí generace. A tady tato strategie navrhuje model rozvoje, který všichni znáte, to je rozvoj prostřednictvím modrého růstu, což je růst, který chce být inkluzivní, udržitelný a má vytvářet pracovní místa a podporovat ekonomiku, zakládá se na znalostech a zhodnocuje dimenzi sociální, ekonomickou a environmentální a právě se zaměřuje na námořní oblast a na oblasti pobřežní. V tomto kontextu, o co nám jde v rámci naší strategie, eh, co chceme, do čeho chceme dosáhnout v rámci našich akcí a akčního plánu, který se jmenuje Portugalské moře. Je to plán pro implementaci této strategie a jak to tedy vypadá v oblasti rekreace, sportu, turistiky vůbec. Národní strategie pro moře přispěla pro modrý růst Evropě, podporujeme nutnou eh, jaksi, transparentnost eh, a máme tady jasný přístup top-down, tedy se zhora dolů, které je důležité to, abychom přizpůsobili naše reakce na právě ty specifické výzvy pobřežního a námořního turismu, což tedy souvisí strategickou, eh, s Evropou strategií právě pro podporu růstu a zaměstnanosti v oblasti námořní a pobřežní. A samozřejmě tedy soustředujeme se na konkurenceschopnost, chceme podpořit veškeré aktivity, podívat se, kde máme nedostatky informací, kde jsou mezery a také chceme podpo- prostřednictvím podpory eh, sítí spolupráce, a to na všech úrovních, jak lokální, regionální, tak přeshraniční. Chceme využít veškeré skutečné zkušenosti, které máme kvalifikace, například podporujeme aktivity, které se zaměřejí na mladé lidi, ukazujeme jim tedy námořní oblast, ale také jde nám o informace pro technické odborníky a týká se to jak nautického průmyslu, tak námořní turistiky. A dále část našich snah zaměřujeme na výzkum a vývoj eh, právě v této oblasti ekonomiky. A máme také vizi pro udržitelnost. Eh, v tomto případě se to týká ekoturistiky, blaha, vůbec zdraví a také nautických sportů. Eh, vypracovali jsme jaksi platformu pro řízení, kde máme národní, regionální a přeshraniční strategie v rámci našeho národního plánu pro politiku a co se týče evropské dimenze, tady máme evropskou námořní strategii pro oblast Atlantiku. Proporujeme toto vše s takzvanými nástroji pro integrované řízení námořní politiky, zejména v oblasti koordinace a řízení námořního e, prostoru. Také propojujeme finanční nástroje, které jsou k dispozici, ať e, již pocházejí ze strukturálních a investičních fondů či z dalších oblastí. Ale musíme koherentním způsobem e, provádět tyto akce a proto je důležité, abychom se soustředili na plán pro evropský plán námořní strategie. Tady tedy je důležité, aby členské státy v souladu s touto strategií provádějí své akce a aby podpořovaly námořní kulturu eh, právě například v našem případě v Atlantské oblasti, což je důležité pro námořní a pobřežní turistiku. Proto tedy je důležité, abychom zaručili koherentnost strategií a akčních a plánů a plánů pro realizaci, ale je tady třeba přístup multi úrovňový. Co to znamená? Také je to přístup top-down, tedy jak na úrovni národní, tak evropské. A pak je tady důležité, abychom tady měli transatlantickou kooperaci, a dále toto vše sloudu s regionálními a lokálními strategiemi, což nám právě zajistí přístup z dolů nahoru opět, což přispěje k teritoriální a územní kohezi Eh, a sociální komezi, kohezi právě v pobřežních zónách, které jsou tak důležité pro růst a zaměstnanost. A dále máme akční plán pro Atlantický oceán a jeho tematické cíle. Tady chceme tedy podpořit toto v rámci nízkouhlíkové ekonomiky, dále podpořit inovace a rozvoj prostřednictvím informací a také prostřednictvím výzkumu a samozřejmě důležitý je modrý růst. Chceme také podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků a to v neposlední řadě. A tady je důležité, abychom mohli zary, zary, byli schopni zaručit to, že pro přípravu těchto akcí, abychom podpořili námořní kulturu, tady máme jasné oblasti jako investice, finanční nástroje, výzkum, kompetence, zejména co se týče investic, Zaměřujeme se také na inovace, na technologické kapacity a inteligentní specializaci. Vytváříme nové služby, ať již se to týká námořních kultur, či přírody, dále sport, turistika, netýká se to pouze aktivit námořně turistických, ale také takzvaného neformálního sportu, který je velice důležitou nikou na trhu v rámci eh, portugalské námořní ekonomiky. Co se týče oblasti eh, výzkumu. Tady je důležité, abychom to celé zařadili do socioekonomického kontextu námořních eh, zón a podívali se na přímé a nepřímé efekty. Zeměna v případě Atlantiku je tady důležité centrální úloha přístavů a interkonektivity přístavních měst. A dále, tady je důležité, abychom bojovali proti fenoménu nekvalifikované pracovní síly, abychom vytvářeli kvalifikované na pracovní místa a měli pro ně kvalifikované zaměstnance. Námořní kultura je vždy typická dvou, dvěma důležitými aspekty. Za prvé, je to kultura transformace, zpracování a byla vždy zásadní v dějinách civilizace. A ovlivňuje Evropu a členské státy Evropy, právě ty, které mají Atlantský oceán, všechny mají své strategie pro moře. A dále, tato kultura je kultura spolupráce, jejíž propojenost vždy vedla k vákovému efektu, to již v minulosti, a to celé vlastně podpořilo samotnou eh, globalizaci. A závěrem bych rád řekl, že musíme tedy skutečně využít veškeré ty výhody, které v sobě skýtá námořní kultura, je třeba podpořit námořní kulturu a učinit ji schopnou a odolnou pro budoucnost. A potřebujeme tedy, máme tedy odpovídající akční plány Evropské unie pro Atlantik, v nich máme priority, vše toto je třeba využít kooperativním způsobem, Eh, v celém našem prostoru a tady mám tři priority. Za prvé podpora inovací, turismu, dále je zlepší, zlepšit kompetence tradičního sektoru námořní ekonomiky, dále je třeba posílit záměr propojení sítí, zdávka například v oblasti informací a pak využít fond Evropský sociální fond či programy Erasmus+, či dokonce je program pro konkurenceschopnost a internacionalizaci systému pro produkční inovaci a dále vytváření povědomí, eh, které se týká námořní aktivit, proto abychom přitáhli mladé lidi do této oblasti, aby mladé lidi si zvolili profese, které jsou propojené s eh, námořním sektorem. I my v Portugalsku se pomocí odpovědící iniciativy snažíme o toto a tady je třeba dále zlepšit eh, interkonektivitu, spolupráci mezi přístavy, Eh, zaměření se také na nové aktivity, jako například turistika. A čtvrtá priorita, eh, která se týká udržitelného regionálního modelu, eh, inkluzivního regionálního modelu, modelu rozvoje. Ano, a realizace takovýchto cílů si vyžaduje mobilizaci a aktivní zapojení všech stran. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji. A teď má slovo Marko Digiva, ředitel pro vládní záležitosti Cruise Lines International Association. Děkuji, pane předsedo, a chci pogratulovat za správné vyslo- vyslovení mého jména. No to často bývá obtížné vyslovit. Vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, při hezké odpoledne. Je mi velkým potěšením a e, ctí e, vás moci dnes oslovit. Je jasné, že v Evropě jsme hrdí na to, že jsme součástí ehm, evropského úspěšného příběhu, což je cestovní ruch. A dnes budu mluvit o námořním pobřežním turismu a o tom, jak eh, toto nám může na pomoci eh, poskytnout růst a pracovní místa a jak mu budeme moci z toho udělat úspěch. Ehm, ještě vy, úspěch ještě úspěšnější to bude, když se nám podaří eh, překonat ehm, překážky. Pár slov k mé organizaci CLIA. CLIA je e, největší e, e, organizace, která zastupuje členy asociace plaveb okružních, ale také agentury, agenty a jiné aktéry, kteří aktivně působí v cestovním ruchu. je to, jsou dodavatelé do námořního průmyslu a podobně. Jak jste možná vidíte, tak jsme aktivní po celém světě přirozemí, karibském prostoru. Evropa je jednou z nejdůležitějších eh, destinací po těchto regionech na světě. Tato data poskytujeme každý rok. Tak, teď se dostávám k tématu, eh, kterému se teď budu věnovat. Jsem přesvědčen o tom, že tady všichni sdílíme vizi tohoto cestovního ruchu jako klíčový faktor pro růst v Evropě. Jsem hrdý na to, že mohu říci, že jako průmysl pro okružní plavby tady vytváříme růst a pracovní místa a jsme dost úspěšní. E, za deset let se nám podařilo zvojnásobit počet pasažérů nebo turistů, kteří jedou do Evropy více jak 6 milionů pasažérů, to teď je 6 milionů lidí, kteří jedou v rámci těchto plaveb do Evropy. A minulý rok jsme měli víc než 39 miliard dolarů, které jsme investovali ehm, mm, a mm, víc jak 239 tisíc pracovních míst, eh, přímých, nepřímých, takže eh, si plníme své úkoly každý rok. A to, tento úspěch nemůžeme brát jako něco automatického. Teď eh, stojíme před celou řadou otázek. Mm, jste jsme tady, abychom ehm, požádali o podporu Evropského parlamentu Um, tak abychom mohli eh, dostat nebo aby překonat tyto výzvy. Myslím, že nemusím přesvědčovat vás o významu těchto plaveb námořní dopravy. Ta čísla mluví sama za sebe. Ale určitě potřebujeme nějaké hlavní priority, abychom eh, mohli být úspěšní. Velmi krátce eh, omezeném čase se dotknu těchto tří priorit. Za prvé, reforma ehm, vízového kodexu vízových eh, formálit ehm, ehm, podle našich čísel, která poskytuje Evropská komise, víc než 6 milionů pasažérů, eh, potenciálních pasažérů, mm, eh, byli pasažéři, které jsme přišli kvůli mm, břemenu této vízové, vízových postupů. Když se podíváme na vízový režim v Evropě, tak je jeden z nejrestriktivnějších na světě. 6 milionů potenciálních turistů a 25 milionů euro ročně ztráta. Evropská, vrátíme se k návrhu Evropské komise a výbor TRAN, vítáme, že výbor TRAN se rozhodl pustit do této reformy takže jsem velmi rád, že eh, nám budete laskavě mm, poskytovat podporu. Nepůjdu moc do detailu a nebudu mluvit o reformy vízových eh, formalit, ale eh, věříme pevně v to, že když se budeme věnovat otázce víz na hranici, pro námořníky, nejenom pro pasažéry, tak to pak bude klíčem pro e, otevření potenciálu dalšího cestovního ruchu v Evropě. Um, chceme Jde o námořníky, kteří pracují, aby pracovali řádně na palubě, aby poskytovali služby pasažérům, milionům pasažérům po celé Evropě. Druhý bod. Tady jde o zlepšení konektivity na evropské úrovni. Nesmíme zapomenout, že e, cestovní ruch těchto plaveb, tady jde o Cruise passengers to explore the destinations. Ehm, tady jde o destinace, eh, ale nedostatek ehm, adekvátní dopravní infrastruktury, jak už zdůraznili od ostatní řečníci přede mnou, zabraňuje eh, tomu, abychom se dostali do eh, přístavů, které by mohly profitovat z tohoto eh, cestovního ruchu. Věříme, že veřejné investice jsou klíčové, i PPP může být něco, čemu bychom se mohli věnovat na národní úrovni. Ekonomika místních destinací by mm, mohla tímto být stimulována. Další věc je zlepšení dalších zařízení podle naší datální a komplikované legislativy. Členské státy musí poskytovat data tak, aby Jde o, od, jde o odpad, který se pozbírá na palubě těchto plavidel. Nepotřebujeme žádná opatření pro to, abychom měli tato, tato místa, kde se toto bude zpracovávat. V mnoha členských státech v přístavech nemají tyto možnosti, tato zařízení. Takže vlastně nejsme schopni se zbavovat tohoto odpadu podle legislativy Evropské unie. Opět tady potřebujeme takový tým, který bude spolupracovat a místní úřady a tak, abychom mohli eh, zpracovat zpracovávat odpad a zacházet, a zacházet s tím pak na e, pevnině. Je to ale e, proces PRF, kterému se musíme věnovat na evropské úrovni a je to součástí fora, které bylo stanoveno Evropskou komisí. Takže až tady bude nový návrh a dostane se do Evropského parlamentu, tak se na vás znovu obrátíme jako KLIA a budeme se věnovat tomuto tématu. Vidím, že už mi vypršel čas, takže přejdu k závěru. Chtěl bych vám opět poděkovat i panu Kramerovi a paní Demonte za mm, to, že byli k dispozici. Děkujeme za mm, milé pozvání. Jako průmysl okružních plaveb mm, chceme splnit, eh, co jsme slíbili, ale eh, aby naše vize a vaše vize se stala pravdou, tak k tomu musíme spolupracovat a zvláště mm, e, e, se musíme věnovat ožávým otázkám, které jsem tady nastínil, e, reforma, reforma mm, vízového kodexu. Děkuji. Děkuji a tím se dostáváme k otázkám. Jako první Claudia de Montero Agliar. Děkuji, pane předsedu, já děkuji našim oběma odborníkům a děkuji také a zdravím zde našeho zástupce, zástupce naší portugalské vlády, děkuji mu za jeho vysvětlení, které se týkalo námořního pobřežního turismu, jeho možností. Já bych tady začala tím, že řeknu několik čísel. Námořní a pobřežní turismus je skutečně jedna z největších eh, námořních evropských aktivit, které reprezentuje jednu třetinu modré ekonomiky. Většina těch 3,2 milionů podniků nich je a v ročně je to 183 miliard eur v přidané hodnotě hruboje. Je to tedy skutečně velké množství a toto právě vzniká v pobřežních zónách. Já si myslím, že to číslo hovoří sama za sebe a proto je důležité, abychom měli jasnou strategii a jasný definovaný akční plán toto téma je skutečně velice důležité nejenom pro zemi, která je omývána Atlantským oceánem jako tam, ale je to také důležité tedy zejména pro region, ze kterého pocházím já, a to je autonomní oblast Madeira. Některé z otázek. Co se týče kontinentu a jak to vypadá eh, s Islandem Madeiru a také azorské ostrovy. Tady je důležité obzvláště se e, zaměřit na otázku, která tady byla zmíněna v té prezentaci, a to je to propojení mezi ostrovy a propojení ostrovů s evropským kontinentem. Ta e, interkonektivita je skutečně velice důležitá, je třeba se tomu věnovat. Tady bychom měli tedy e, zhodnotit kondicionalismy, ale podívat se také na příležitosti, které existují. Ráda bych také zde vyzdvihla důležitost vytvoření klastrů. To jsou koncepce jako například nautické stanice, které již byly zavedeny ve Francii a ve Španělsku a tyto spojují různé aktéry a podporují spolupráci a spoluúčast a sdílení nejlepších praktik, které se týkají moře eh, což je důležité pro to, aby se bojovalo se sezóností jak v pobřežních oblastech, také na ostrovech. Tady je důležité, abychom využili tuto oblast, využili možnosti těch klastrů, i v jiných regionech Evropské unie. Otázky které tady se byly nadneseny, skutečně eh, jsou souhlas s tím, že je důležité vytvořit akční plán, který bude identifikovat problémy na evropské úrovni, zejména co se týče interkonektivity mezi ostrovy v Evropské unii. A pak je tady důležité propojit i Greta Manolu národní podmínku se strategií pro turistiku a pak tady hovořilo, hovořilo se tady o tom, o té způsobu, jakým námořní a pobřežní turismus je potenciál pro malé podnikatele, tak aby mohli vytvářet své vlastní startupy, své vlastní podniky a e, tak vlastně zvýšili potenciál mnohých evropských regionů. Děkuji. Danke sehr, jetzt Gesine Meissner. Děkuji teď Gesine Meissner. Ano, děkuji. Tak dvě dámy hovoří po sobě. Ehm, těm, těm nám srdce, nebo jsme horujeme pro moře. E, a ti, kdo mě znají z práce z výboru, vědí, že jsem od začátku, od doby, kdy tady pracuji, e, jsem se zabývala námořní politikou, už sedm let se provozuje tato politika integrované námořní politiky v Evropě, kterou považuji za e, směrodatnou a důležitou, protože přesně vypovídá, že je tu celá řada aktivit na moři, které v sobě skrývají ještě spoustu potenciálu dalšího vývoje a fungovat to může pouze, když to budeme dělat udržitelně. Když budeme dbát na to, co je zapotřebí na biodiverzitu, na, na diverzitu moře. Já jsem byla také zodpovědná za námořní eh, eh, plány, to je to, o čem hovořil kolega, a teď eh, se snažím o Blue Growth eh, a jsem také předsedkou, eh, předsedkyní Intergroup, eh, která tady působí pro oblasti pobřežní, takže je to téma, kterým se intenzivně zabývám. A teď zcela konkrétně v případě modrého růstu, e, strategie modrého růstu, komise e, pobřežní a mořní turistu, turismus považuje za cestovní ruch, který má potenciál a který bude expandovat. A konkrétně bych tomu měla otázky. Předem chci říct, že eh, protože jsem ze severního Německa, eh, tak mluvím o tom eh, Vapen moři, Vapen moři, Vapen moři, takže tady je celá řada informací, které jdou turistům a jde také o to, abychom jim zprostředkovali krásu moře, ehm, ale ehm, je tam také energie, jsou tam veliké lodě, které tam plují, mm, to všechno je vzájemně propojeno. A z toho pak vyplývají od mé otázky na pana eh, e, ho. Vy jste mluvil o inteligentních přístavních městech. Co tím myslíte? Alespoň tak to eh, dorazilo ke mně překladu, já mám, abych si udělala představu. Pak otázka, která je mm, adresována vám oběma jakým způsobem to děláte v Portugalsku nebo třeba e, v cestovním ruchu okružních plaveb, e, tak abyste e, vytvořili povědomí mezi turisty, aniž byste zvedali, zvedali pedagogický ukazovák, abyste jim přiblížili biodiverzitu a krásu moří. Já to znám právě z onoho moře na Severním moři, protože čím více lidí je informováno o tom, co v sobě moře skrývá za krásy, o to více jsou tito lidé schopni to považovat za něco cenného a podle toho se také chovat. Takže otázka na vás, jaké informace tady máte. A speciálně na panu DJO, Vím, že mm, okružní platby, eh, platby mm, zažívají boom. Eh, máme třeba města jako eh, Benátky, tam je spousta turistů, protože všichni připlouvají do města. Kde vidíte hranice, hranice těchto okružních plaveb? Ne, neměly by být ty lodě menší, nebo někdo je někdy menší, nebo více by jich mělo být. Jaký tady vidíte vývoj? Protože vím, že spousta lidí by se na tom chtěla podílet. Děkuji, jsem také na seznam ředníku o víkendu v jednom německém děníku roku byla otištěná velká zpráva právě o těch lodích pro okružní plavby a tam se říkalo, že více než 80% lidí, eh, občanů v Benátskách nenávidí tyto eh, lodě pro okružní plavby, protože říkají, že tito lidé tam spí, tam jí, eh, oni pouze si výjdou do města, prohlédnou si ho, neutratí tam peníze a navíc ještě zamořují vzduch, tedy nejenom oceány a uh, zvířectvo v oceánech je tím poškozováno, ale také vzduch, protože je to velmi zvláštní. Benátky nemají silnice, nemají auto a předtím, přesto mají mnohem horší znečištění vzduchu než mnohá velká, mnoha velká města s velkým provozem automobilovým. Takže pozor na to. Lodní doprava je sice v zásadě ekologický způsob dopravy, a protože tady nejsou žádné emisní hranice například pro výfukové plyny, tak je zde problém. Nemáte pocit, že eh, je tady hrozba, že pokud nebo že pokud tady nechceme v budoucnu jak si zapomenout na lodní dopravu, že by bylo vhodné zavést tady nějaké stropy pro, pro to znečištění. Je sice hezké, když máme příprav, přístavy, ale když lidé, kteří v nich bydlí, jsou proti takovýmto lodím, které převážejí turisty na okružních plavbách, tak si myslím, máme velký problém. A já tady mám celou řadu zájemců o slovo jako první paní Sujča. Nisam se namjeravala javiti, ali ste me potakli, gospodine predsjedniče, vašim zadnjim. E, vy jste mě vlastně vyzval, pane předsedo, svojí poslední otázkou, protože já jsem z města, e, které připomíná v něčem Benátky, jsem totiž z Dubrovníku. A nedávno eh, se u nás velice zvýšil počet těchto výletních turistických lodí, které eh, přijíždějí v Dubrovníku, zejména o víkendech, od pátku do neděle. Jich tam kotví eh, stov, desítky a na začátku týdne všechny zase zmizí. Otázka tedy je, jak příslušné orgány se mohou domluvit s cestovními organizacemi, které pořádají tyto zájezdy, aby počet těchto lodí byl přijatelné, abychom pořád mohli hovořit o udržitelném cestovním ruchu. Pokud eh, bychom eh, se dotázali lidí, pak eh, není lehké uhodnout, jak by zareagovali. Oni žijí z turistiky a Dubrovník je na seznamu UNESCO. Proto je otázka, zda se jedná o masovou turistiku v případě těchto lodí, které se používají pro turistické okružní plavby. A nebo zda nám jde spíše o ty jiné formy cestovního ruchu, o kterých jsme hovořili. Mohou ty organ- e, e, e, firmy, které pořádají tyto zájezdy, pochopit i požadavky a potřeby místních občanů? Děkuji, Istvanuji. Köszönöm szépen, elnök úr, a magyar az egy híres. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Maďaři e, jsou samozřejmě velice e, dobře známým námořním národem, ale to je jenom vtip, protože naše země nemá přístup k moři, proto já jenom mohu závidět těm, kdo bydlí v Dubrovníku nebo žijí na pobřeží a kdo mají problém, jak získávat peníze od návštěvníků, kteří eh, přijíždějí na lodích. Já ale tady nechci zareagovat teď na tento problém. My se střední a východní Evropě máme jiné problémy a přál bych si, Eh, vyslovit několik poznámek. Všichni dobře víme, že eh, tyto eh, turistické lodě a vůbec námořní turistika představují jednu z nejkonkurenčnějších turistických služeb v Evropě. Je to jedna z těch oblastí, kde pozorujeme velký nárůst poptávky od Američanů, počíňany i Evropany. Prostě fascinují nás tato obrovská plavidla která nás odvážejí od jednoho pokladu v Evropě k druhému. Ale mám také dotaz. Naší úlohou zajisté není pouze zlepšovat eh, evropské turistické destinace ve smyslu jejich popularizace, Eh, potřebujeme, aby si evropské firmy vedly lépe na globálních trzích. Myslíte si, že by eh, Evropský parlament mohl sehrávat svoji úlohu v tom, aby pomohl evropským firmám, aby se lépe konkurenčně uplatňovali na námořním e, turistickém trhu, protože to by se týkalo i celkových příjmů, které plynou z turistiky do Evropy? Děkuji a poslední otázku položí Jill Evans. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že moje otázka se týká, nebo je spojená s tím, co už se tady říkalo. Hovořilo se o pobřežních oblastech a místní ekonomice, že to tomu svědčí i návštěvy těchto lodí turistických, ale těží z toho nikoli v místní ekonomika, protože když zakotví loď, tak už tam čekají na místě autobusy které odvedou turisty někam dále na eh, výlet. Tudíž eh, nepřímo ta pobřežní místa z toho mají výhodu. A ptám se tedy, jak by bylo možné eh, více zapojit právě ty přístavy přímo na místě. Samozřejmě nemůžete diktovat eh, lidem, co mají navštívit, ale určitě je možnost, jak eh, propagovat ty místní oblasti, aby pouze nes, aby tam lidé nesledovali, jak jenom tudy projedou um, ti turisté, aniž by z toho sami něco měli. Děkuji a nyní odpovědi. Well, uh, it, se. To bylo skutečně velké množství dotazů, velice zajímavé. Já se tedy pokusím to nějakým způsobem zodpovědět, jak se, jak se mi to podařilo to zachytit. Takže ta první odpověď na otázku, která se týkala interkonektivity mezi ostrovy a souostrovími, samozřejmě tady je snaha uh, uznat tu potřebu a nutnost vytvořit tu interkonektivitu mezi ostrovy a evropským kontinentem, zejména co se týče ostrovů v Makronézii. Ale to je ultraperfická oblast, která samozřejmě je důležitá, je třeba tam zainvestovat. Uh, Dále je důležité pochopit, že v rámci implementačního přístupu námořní integrované politiky bylo úsilí. V tomto směru šlo o to, jak si zahrnout interkonektivitu do všech těch cílů té samotné strategie akčního plánu. Ten vlastní program pro atlantský prostor již v sobě zahrnuje, e, souostroví. A tento přípluv podle mne povede k nárůstu uznání a úsilí právě v tomto směru, tedy vytvářet ty nutné interkonektivity. Co se týče mladých lidí, strategie pro Atlantik by měly mít trvalé utržitelní a proto je důležité, aby se netýkal pouze severní polokoule, ale celého Atlantiku. A když hovoříme o mladých lidech, tak tady je důležité, aby vlastně eh, jak kontinent, tak ostrovy, jsou ostrovy, do toho byly zapojeny z obou stran Atlantiku. Máme tady celé mnoho miliony mladých lidí a jejich budoucnost by nás měla zajímat. To je tedy výzva. Výzva právě pro strategii pro Atlantik a pro trvalý utržitelný modrý růst v Atlantském oceánu. Co se týče těch smart cities, smart port cities, inteligentních přístavních měst, ano, to je tedy snaha. Neomezujeme to pouze na komerční přístavy, ale také na důležité rybářské přístavy a také na další sektory aktivit. Zejména je to důležité proto, abychom tady uznali, které jsou motory nám rozvoje návařní ekonomiky v celém Atlantiku, tady je efektivní soustředění, infrastruktur, zařízení, výzkumných center a také důležitý přístup k informacím. A pak tady by mohly být jistá jádra kolem nich, kolem nich by vlastně se rozvíjely další aktivity v méně urbanizovaných oblastech. Například je to něco, co by právě docházelo přinést, převést turismus do těch méně urbanizovaných oblastí. A dále otázka eh, environmentálního dopadu eh, těch okružních plaveb této turistiky na města. V portugalském případě u nás v Portugalsku jsme velmi zaměřujeme právě proto, aby takovéto lodě tedy jeli do těch našich velkých přístavů. My tady máme tedy velkou ochotu přijímat takovéto turisty. Lisabon má skutečné rekordy, co se týče takovýchto turistů, který přicházejí na těch lodích. Jiné města mají trošku jisté problémy, pak tady máme těch fenomén té sezonality, což také souvisí s tím, jak se naplánují ty trasy Důležité je, aby tady byly jiné modely nabídky, které jsou například eh, propojené rekreaci v oblasti nautické. A pak je tady důležité eh, podporovat infrastruktury, jako jsou například maríny, které dokážou eh, jak si přivést turisty v menší míře, ale, ale přilákat je a tito lidé pak přicházejí a navštěvují. Děkuji, jsme pod, máme časovou tíseň, v podstatě již nám vypršel čas, takže máte slovo. Nejprve bych chtěl poděkovat za vaše otázky, které jsou výzvy, eh, výzvami. Z tohoto důvodu eh, bych přišel do italštiny, protože budu mluvit... o... primo luogo... Eh, takže ano, budu hovořit italsky o Benátkách. Když jsou to Benátky, tak budu hovořit italsky. To je již, myslím, známá otázka, ten problém. A ten se netýká jistě pouze Itálie či Evropy. A nebudu tady zmiňovat pouze čísla. 80% obyvatel je skutečně proti těmto uh, lodím, které převáží turisty na okružních plavbách a na těch zájezdech na lodích. Budu hovořit o skutečnostech. Hovořilo se tady o modré vlajce. Týká se to tedy jak podniků eh, pro okružní plavby, ale také samozřejmě pláží. Eh, tady bylo dosaženo z té dohody, které se, která se týká právě modlé vlajky, kde jde o to, že se lodě dobrovolně zavazují k tomu, že zredukují své emise právě v Benátském přístavu. A toto dohoda byla spolu podepsána právě i s městem Benátky. A není k tomu, co řekl pan předseda. Máme, eh, oni říkají, že tam nemáme dobré ustanovení, já s tím se nesouhlasím. Od 1.1.2015 nám tady vstoupily předpisy v platnost, tedy teprve před několika měsíci. A týká se eh, to směrnice pro síru, tam tady máme zcela rigidní eh, kritéria pro emise lodí, pro, právě tedy v oblasti síry, o emise síry. Je to přesně upraveno, je to tedy síra v pohoných hmotách pro lodě. A je třeba si uvědomit, že skutečně i ve oblasti těchto plaveb, těchto zájezdů musí být naším prvotním cílem udržitelnost, neboť turisté, hosté, čím přikládají udržitelnosti čím dál tím větší hodnotu a chtějí vědět, že loď, na které cestují, je zelená loď, protože jim jde o zelenou turistiku, zelené skutečnosti a to také souvisí s lokální kulturou. Benátsky jsou městem chráněným, nemáme žádnou přílišnou zátěž, ale ta situace je tam skutečně velice komplexní. Od veřejných úřadů očekáváme, že postaví alternativní kanál, tak aby lodě mohly projíždět jin, jinudy, aby nedocházelo k tomu nahromadění lodí přímo v přístavu. Jsme otevřeni vůči takovémuto řešení, které navrhla italská vláda e, jsme tedy otevření tomu novému kanálu, bude to dlouhodobé řešení, bude nákladné, bude to i nákladnější pro lodi, protože spotřebují více paliva, ale přispěje to k naší udržitelnosti. A nyní, eh, co se týče Evropského parlamentu, co bychom doporučili. My rádi se budeme věnovat opatření, které se týkají právě trvalé udržitelným přístupu ze strany podniků. Eh, plánuje se velké fórum velkých takovýchto lodí, je to takzvané euroazijské, euroazijské námořní fórum, kde budou diskutovat o turismu v této oblasti jak veřejní, tak soukromí aktéři. A ještě několik dalších údajů. 500 milionů eur jsme mohli ušetřit a proto je důležité, aby předpisy dodržovali veškeré přístavy. Děkuji, předseda, děkuji. A nyní se chce, chtěla ještě krátce vyjádřit komise, zodpovědět na dotazy, takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Jenom jsem chtěla zareagovat eh, na poznámky eh, dřívějších panelistů eh, k mm, Evropskému digitálním systému cestovního ruchu, kde bylo řečeno, že Eh, zjednodušujeme systém, měli jsme dvě pilotní fáze s 200 destinacemi, které jsou to obsaženy, teď máme feedback eh, od 80 z nich asi. Spolupracujeme eh, na tom, abychom revidovali systém, bude to pravděpodobně 16. listopadu prezentováno tady v Bruselu. A také si přejeme nastartovat um, um, um, takovou cenu pro určité destinace. To bude poprvé uděláno v lednu. A druhý bod Schválili jsme sdělení eh, Evropské strategie pro další růst a pracovní místa v námořním průmyslu. Eh, do roku, od roku 2014 začali jsme už s implementací, kolegové jsou v tom zaangažováni, už jsme měli první akci týkající se klastru, druhá to bude panevropský dialog s, budou tam i přístavy zastoupeny a okružní plavby a pak dalších 12 akcí se bude konat, například o možnostech financování nebo o tom, jak dopadne, do, do podpořit interregionální partnerství a také inteligentní eh, řešení. Eh, jsme velmi aktivní na tomto poli a ochotní spolupracovat se všemi aktéry. Děkuji. jeden Dank. Děkuji. Děkuji ještě jenom našim panelistům. Můžete zůstat sedět neboť nejdříve bude mít slovo paní zpravodajka Izabel Monte, která nám schrne. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také všem panelistům a také všem dalším hostům, kolegům i komisi. Myslím si, že dnešní diskuse se dotkla skutečně mnoha aspektů a byla velmi obohacující. Co se týče digitalizace, zde si skutečně myslím, že nám tady ještě se nedostává infrastruktury a neplatí to pouze pro dopravu. A také je třeba, abychom tedy tento problém překonali a rozvíjeli turistiku i v dalších regionech. Někdy tedy jde pouze o problém s infrastrukturou, někde se například hovoří o internetovém připojení Wi-Fi, turista si přeje rychlý přístup, nechce se registrovat. Uh, my e, žijeme v digitálním věku a proto se tomu musíme nutně přizpůsobit. Co se týče sdílené ekonomiky, tady si nemyslím, že bychom měli před tímto jevem uzavřít dveře. Viděli jsme, jak během několika mála let jsme jak si přešli z analogové do digitální oblasti. Možná by bylo vhodné Eh, jak si přijmout nějaká ustanovení, předpisy, ale nemyslím si, že eh, tato, tento sektor by měl více konkurence v sobě než jiné sektory a dále. Co se týče evropských národů a obchodní značky Evropa, jak se o ní hovořilo, eh, myslím si, že je velmi obtížné vytvořit takovou tu značku a pak ji ještě dále zprostředkovávat, ale tady skutečně bychom měli víc vstříc zájmům cestujících. Hovořilo se teď o těch turistických produktech, dále se hovořilo o těch estetických plastických operacích, o zdravotních zákrocích. Ano, i já jsem toho názoru, že toto je sektor, který se rychle rozvíjí a je třeba věnovat pozornosti i tomuto sektoru. A pak přístup eh, pro starší osoby, které třeba zahlednit. Eh, veškeré možnosti přístupu. Obyvatelstvo stárne, je třeba eh, tomu přizpůsobit služby. Udržitelný cestovní ruch. Tady já mám jistě obavy, které se týkají toho nízkého procenta certifikovaných poskytovatelů. Tady bychom eh, se na to, měli bychom se na to zaměřit, změnit to nízké procento. A je třeba také počítat s tím, že hospodářská situace bude mít také svůj dopad. A nyní k pobřežním zónám, k námořnímu cestovnímu ruchu. Tady máme podíl více než 50 možností, které jsou využity. A okružní plavby, ty lodě. Není možné říci, že existuje dobrý a špatný cestovní ruch, je třeba celkově pomoci cestovnímu ruchu, samozřejmě vždy ve spolupráci s regiony a oblastmi. A investice. To je rovněž velmi důležité, zejména co se týče ekologické stránky a veškerých těch možných negativních ekologických dopadů. A na závěr bych chtěla potrhnout něco, co dnes nebylo příliš zmiňováno, totiž to je aspekt žen a mladých lidí. Mnoho žen a mladých lidí pracuje v oblasti cestovního ruchu, zejména v krizových zemích je to skutečně možnost pro občany. Tady tedy by cestovní ruch mohl mít skutečně velmi velký pákový efekt právě v zemích, kde je obtížná situace na pracovním trhu, kde je vysoká nezaměstnanost. Děkuji, já krátce schrnu. My máme tak velkou rozmanitost v Evropě. Takže nabízet Evropu jako celek je obtížně právě, protože jsme tak rozmanití, ale jsem přesvědčen o tom, že rozmanitost je bohatství, ne chudoba. Je třeba ji pouze dobře prezentovat. A mne chybí v mnoha, například toto, v mnoha zemích vidím ty též obchodní domy a prodávají si tam stejné produkty, ale ty já si vzpomínám, když jsem poprvé navštívil Itálii, ty obchody byly jiné, struktura byla jiná, i ta nabídka v těch obchodech byla jiná. Pak jsem odjel do Francie a všechno bylo zcela jiné. Ale nyní, kdy si všechno tak, se tak podobá, tak to vlastně z cestovního ruchu, z cestování dělá něco nudného, nezajímavého. Proto je třeba si uchovat tu naši rozmanitnost, tu bohatost. A navzdory rozmanitnosti můžeme jednat spojedně. To ukazuje podunajská strategie. Týká se to nejenom zemí, které mi protéká Dunaj, ale také zemí, které jsou blíž v sousedství a tyto, tyto všechny země se spojují a chtějí společně uvádět na trh svůj produkt. To je, například, když se podíváme na Slovensko a Srbsko, tam máme obrovské rozdíly a to je právě to, co je zajímavé pro turistu. A tímto směrem bychom se měli vydat. A další věc, to je ta otázka, jsou ty dveře otevřené nebo zavřené? Já si myslím, že dveře v Evropě jsou dokořán otevřené, ale myslím, že bohužel špatným směrem. Protože když nyní letadlem mohu let, letat v USA levněji, než eh, mě stojí cesta z Berlína do Říma nebo do Paříže, a když noční vlaky, noční spoje jsou rušeny, když nemám možnost je využívat, tak si lidé řeknou, to je nejenom levnější, ale je to i příhodnější a radši od lidí do USA. A je to správné? Například ve Francii je cestovní ruch eh, v té podobě, že 87 francouzů jezdí na dovolenou ve Francii samotné. To může být hezké i pro jiné země, ale když jdete mimo EU, je, je, jestli to je pak i nadále tak pozitivní, to je druhá věc a my to podporujeme, naši evropskou regulaci. Já rád říkám, že těch 30 milionů, které dostávají evropské aerolinky, protože neplatí DPH ani za letecký benzín, na rozdíl od železnic, no tak musím říct si, že to nejenom z ekologického, ale z ekonomického hlediska pravděpodobně špatné, když ten jeden sektor plně podporujete a jiné sektory na uh, úkor toho mají eh, jaksi nevýhody. I nad tím je třeba se zamyslet. A dále to, že velké procento eh, těch, kteří cestují do ložnice v Evropě, mm, respektive velmi malé procento máme přeshraničních cestujících na železničí v Evropě. Takže i toto je třeba změnit, tady by komise měla něco učinit, my jsme o tom hovořili dopoledne, potřebujeme spravedlivou konkurenci také mezi různými způsoby dopravy. Na závěr bych chtěl ještě jednou velmi poděkovat samozřejmě všem našim panelistům, také všem členům našeho parlamentu, kteří se aktivně účastnili a děkuji také všem posluchačům, ale zejména na závěr říká pan předseda, bych chtěl poděkovat našim tlumočníkům, protože jsme překročili náš čas o čtvrt hodiny. Tlumočníci neprotestovali, my víme, že to není samozřejmé, vážíme si toho. Ještě jednou říká pan předseda, děkuji tlumočníkům.